Uh, good morning, everybody. Um, welcome to our meeting this morning. Um, Dobré ráno. Já vás vítám na naší dnešní schůzi. Jsme ve velké místnosti, protože jsme eh, včera měli důležité slyšení. Slyšení dnes je tady, tady trochu ozvěna. Eh, máme před sebou další náročný den, včetně některých důležitých hlasování. A jsem velice rád, že budeme diskutovat eh, hned na začátku o důležitém stanovisku. Dovolte jenom, abych vám připomněl, že naše jednání, teď jak už je zvykem, je přenášeno na internetu. Předpokládám, že určitě hodně lidí, zájemců to bude sledovat i na internetu. Jenom bych vám chtěl připomenout, že máme měsíční věstník, Eh, můžete se přihlásit k jeho odběru na internetu, eh, tam zadáte svůj e-mail a my vám to pak budete, budeme mailem posílat. Eh, tam se dozvíte zajímavé informace a všechny veškerou dokumentaci k naší práci. Tak k těm klinickým hodnocením má Kristian Buzoj pozměňovací návrhy. A my teď máme pozměňovací návrhy k jeho návrhům, které učinili stínoví zpravodajové. Takže je to eh, Filip Žuvin, Kristel ze Heide Rühle přichází. Eh, vítáme vás, Heide. Eh, paní Emma McClarken tady asi ještě není. A kdo je tady eh, z komise? Stefano Soro, velice vás vítám. Vy jste takovým pravidelným partnerem našeho výboru z eh, generálního ředitelství Sanko, takže pak také budete mít možnost promluvit. Je to eh, stanovisko našeho výboru pro výbor Envy, který je příslušný pro tuto otázku, ale to téma je velice důležité, protože my to považujeme za klíčovou část vytváření aktivit kreativních a inovativních lékařských eh, středisek ve prospěch pacientů. Takže Kristiane, eh, prosím, vyjádřete se k pozměňovacím návrhu. Thank you very much, Malcolm. Uh, I will uh, say a few words about my amendment. Děkuji, Malcolme. Já řeknu pár slov o těch pozměňovacích návrzích. Chtěla bych poděkovat všem, kteří předložili pozměňovací eh, návrhy za jejich příspěvky. Omlouvám se, že těsně Eh, před eh, hlasováním budu muset odejít v 10.20, mám totiž letadlo do Bukurešti, máme sjezd naší strany, ale pokusím se tady být stručný. Eh, také bych poprosil stínové zpravodaje a kolegy, kteří se zajímají o toto nařízení, abychom dále diskutovali ještě před hlasováním závěrečným. Mým cílem bylo zachovat ty postupy co možná nejjednodušší, e, tak aby také byly rychlejší. Vím, že ten harmonogram pro některé členské státy je docela napjatý, e, nicméně Chtěl bych e, říci, že rychlost povolovacího procesu je klíčový. Má-li být EU atraktivnější pro klinická hodnocení a pro klinický výzkum obecně. V tom eh, eh, nařízení je princip eh, mlčenlivého souhlasu. Myslím si, že tento princip by měl být zachován. Členské státy by měly zachovávat lhuty. Zkušenosti se, se směrnicí o transparentnosti ukazují, proč je to nezbytné. Já tedy nejsem pro pozměňovací návrhy, které se dotýkají nějak této zásady. Nicméně podporuji vyjasnění, že pokud členský stát, který podává zprávu, ehm, vlastně ne, předloží zprávu před lhutou, tak eh, ta, to schválení se považuje tedy za hotové. A pak eh, tady je otázka etických komisí, eh, které tam vlastně v tom textu nejsou změny jako takové, ale myslím si, že jsou důležité a mám pocit, že většina kolegů s tímto souhlasí. Mým cílem teď je najít místo pro odkaz pro tuto zmínku, aby byl text konzistentní. Mám určité výhrady eh, k návrhům, které rozšiřují důvody, proč tedy členský stát může eh, odmítnout. Mám pocit, že to zachází příliš daleko a že potom pro ta zamítnutí by mohlo být moc důvodů. Článek 86 hovoří o některých eh, o některých druzích je v podobném duchu jako část jedna. Dále, myslím, že pravidla, která pokrývají eh, eh, ten formální souhlas dostatečně eh, garantují ochranu pacientů, ale myslím si, že je třeba zvýšit právní jistotu, především pokud jde o situaci nespůsobilých osob, osob nezletilých, Máme tady dobré pozměňovací návrhy od pana Živéna, který je velice důležitým odborníkem na toto téma a to velice vítám. Nicméně některé pozměňovací návrhy je ještě třeba pečlivě zvážit, protože jsou trochu restriktivní. Mám na mysli ten obecný souhlas. Transparentnost. Určitě hodně z vás se o to zajímá, protože to je eh, citlivá otázka, musíme to brát vážně. Myslím, že bychom měli pečlivě zvažovat, eh, kde transparentnost opravdu potřebujeme a kde jenom vyvolává zátěž bez přidané hodnoty. Myslím, eh, že si nejsem jist, zda v případě, že se zveřejní nějaká informace o zamítnutí, že nevím, jestli tato informace se skutečně musí zveřejňovat, jestli to je zapotřebí. Transparentnost je tedy důležitá, doufám, že se podaří najít nějaké konečné řešení. Podle mého názoru eh, tu transparentnost musíme zajistit eh, i pro možnost přeskoumání klinických hodnocení nezávislými vědci je důležité mít vyvážený přístup. Je třeba, aby v textu byla ustanovení, která budou fungovat pro všechny cíle. Musíme se eh, shodnout na tom, co má být zveřejňováno a kdy. Proto jsem navrhl definovat souhrn výsledků na základě uh, Eh, těchto prvků v nové příloze 3a, která by posléze mohla být novelizována formou aktů přenesené pravomoci. Ty obyčejně my nemáme moc rádi, ale v tomto případě myslím, že by to mohlo být efektivní řešení. Pak tady jsou alternativní návrhy ke zveřejňování zpráv o klinických studiích, kde by byly i individuální anonymizované údaje o pacientech. Já mám velké výhrady k tomuto, protože nikdy nevíte, co kdo s těmi e, údaji udělá. Mohlo by to být proti hospodářské soutěži a pro průmysl e, e, by to také znamenalo, že bude, bude velká zákež ohledně kontroly těch výsledků. Musíme tedy tyto návrhy pečlivě svážit a Doufám, že se nám podaří dosáhnout citlivého kompromisu, protože to téma je choulostivé. Je třeba navýšit transparentnost, ale zároveň musíme přihlížet k situaci v terénu. To jsou tedy nejdůležitější komentáře. Ještě jednou se chci omluvit, že budu muset odejít těsně před hlasováním a děkuji mnohokrát všem kolegům za dobrou spolupráci. Děkuji, Malcolme. Děkuji Kristiane, za to, že eh, jsi se zhostil tohoto tématu. Vím, že jste se novým zpravodaji hodně pracovali. Nyní má tedy slovo Filip Juvin, který se zmíní o svých eh, pozměňovacích návrzích a potom Christel Šaldemoze. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve připomenout, že ten text komise je dobrý. Myslím si, že zlepší tu situaci eh, klinických hodnocení v Evropě, i když stále ještě ten návrh komise lze vylepšit. A návrhy pana je jdou tímto směrem a já mu k tomu gratuluji. Já bych si zmínil o dvou bodech. První bod se týká eh, toho ustanovení, které zavedla komise, že se budou rozlišovat eh, nízkointervenční klinická hodnocení a ostatní klinická hodnocení, to je velice důležitý pokrok. Jenom bych k tomu řekl, že by se asi nemělo od, od, hovořit o nízkointervenčních, ale spíše o nízkorizikových, to je mnohem jasnější. A pak si ještě kladu otázky ohledně toho, zda je relevantní zachovat dvě kategorie. Zda by nebylo lepší mít více kategorií, tak jak to používá třeba OECD, a Mnoho zemí OECD zřejmě bude používat klasifikaci jinou, než jaká je navržena v tomto textu. Dále zveřejňování údajů, transparentnost údajů, to je politicky důležité téma, to, ale nemůžeme k němu přistupovat ideologicky. Jsou tady dvě témata, která nesmíme směšovat. První téma je, že, jak říká komise, aby výsledky, výsledky studií byly zveřejněny, tak aby každý ten, ty údaje mohl vidět. Ale o co jde? Nejedná se o všechny údaje, nejedná se o ty data eh, v syrové podobě, eh, ale mělo by se jednat o srozumitelné, zpracované, zanalizované údaje. Ty údaje samozřejmě měly být kompletní, eh, neměly by se nějak jaksi filtrovat, ale ta úplnost eh, musí být definována. Má se jednat o analyzovanou úplnost a ne, že se tam prostě dají úplně všechny individuální údaje, protože to potom nemá ani pro veřejnost smysl. A myslím, že způsob, jak se tyto údaje eh, prezentují, můžeme vidět na stránkách americké FDA a to je velice zajímavý formát, kterým bychom se mohli inspirovat. A je to e, tedy způsob prezentace údajů. Pak je tady ještě další způsob e, a ten říká, že vlastně všechny údaje pro studie, e, včetně těch údajů nespracovaných, by měly být k dispozici pro ty, kteří to chtějí nějak přepočítat. Ale to, to ano, ale nemá smysl, aby to bylo úplně jaksi veřejné, protože to není jak použitelné pro širokou veřejnost. Takže to jsou takové aspekty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji za jeho velice inteligentní přístup. Uh, thank you very much. Uh, děkuji Filipu Žuvánovi, není Christel Moze. Děkuji vám, pane předsedo. Já děkuji také panu Busojovi za jeho zajímavý návrh stanoviska. A musím říci, že s pozměňovacími návrhy pana Bosoje v podstatě souhlasím, ale jsem mm, trošku zklamaná, když slyším, Eh, postoje k ostatním pozměňovacím návrhům. Eh, pro sociální demokraty je rozhodující to, abychom tady měli vysokou úroveň transparentnosti, kterou musíme zajistit. To je důležité jak pro pacienty, tak i pro veřejnost obecně. Je nutné, aby klinická hodnocení byla vysoce transparentní silnější a lepší transparentnost, myslím, nám pomůže získat také větší podporu pro větší počet klinických hodnocení, která přeci potřebujeme pro veřejné zdraví obecně. Čili je důležité, abychom tady nalezli rovnováhu mezi efektivním a byrokratickým systémem pro klinická hodnocení na jedné straně a vysokou ochranou eh, pacientů na straně druhé. Čili já si myslím, že proto to je transparentnost klíčový faktor. Měli bychom se sejít ještě jednou a zamyslet se nad tím, jak zajistit vysokou úroveň transparentnosti. Samozřejmě nemůžeme um, ta data uh, zveřejnit kompletně, ale kolega Vilmet eh, k těm klinickým hodnocením podal eh, pozměňovací návrh, který považuji za krok správným směrem. Ten určitě podpoří sociálně demokratická frakce, to vám mohu říci již teď a jsem si jistá, že nakonec dobré řešení nalezneme. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, Heidi Rühle. Vielen Dank. Děkuji vám. I já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za vynikající práci a současně bych ale chtěla říci, eh, co je pro nás klíčové. A je to podobné eh, jako to, o čem mluvila paní Šaldemoze. V Německu se o tomto nařízení vedla debata, ze které vyplynuly obavy a ty musíme odstranit, protože jinak nic nezískáme. Ty obavy eh, jsou v tom smyslu, že tady bude nedostatečná ochrana pro bandu a mm, ta ochrana je otázkou jednak pro etické komise, ale také otázkou transparentnosti vůči probandům, aby oni věděli, ehm, kdy se na nich provádí eh, zkoušky a musí o tom být informováni. Eh, a k tomu se musíme nějak postavit, protože ty obavy eh, a strachy by měly na celý proces negativní dopady a tomu musíme čelit. Děkuji. Um, and I think Adam Beelan, you have some points. Adam Bílan má asi něco místo paní McClarkin. Já ještě ověřím, zda někdo z dalších kolegů se chce pak vyjádřit, kromě stínových zpravodajů. Nikoli, takže Adame. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit jménem kolegyně z EKR, paní McClarkinové, která bohužel se dnes nemůže dostavit. Poprosila mě, abych se zmínil o jejich pozměňovacích návrzích. Bylo jich asi 20 s cílem vyjasnit některé aspekty navrhovaného nařízení. Za prvé, paní McClarkenová se myslí, že pokud jde o definice členského státu podávající zprávu, eh, tak tam se nerozlišuje vlastně uhodnocení, které se provádí v jediném členském státě a uhodnocení, které dělá více členských států a kde ten členský stát podává hodnocení pouze za část jedna. Tam, kde hodnocení je povoleno v jediném členském státě a má pak být rozšířeno další členské státy, státy, tak je třeba si položit otázku, zda to stanovisko jediného členského státu skutečně může reprezentovat celoevropské rozhodnutí. Proto některé její pozměňovací návrhy se to snaží vyjasnit. Potom paní McClarkin navrhuje pozměňovací návrh k článku 6 ve snaze zajistit dostatek času pro to, aby členský stát, který podává zprávu, mohl uh, Eh, tedy zahájit hodnocení a aby byl dostatek času i pro společné hodnocení a konsolidaci. Nechceme prodlužovat celkové časové lhuty. Hlavním cílem je jen zabránit situaci, kdyby dotčený členský stát mohl předložit eh, komentáře pro ten členský stát, který podává zprávu až do posledního dne hodnocení, kdy má být eh, předána zadavateli a dotčenému členskému státu konečná zpráva. Dále v článku 6 také navrhuje zachovat stávající ustanovení, které umožňují další lhuty pro získání expertních eh, příspěvků eh, do hodnocení. To se jedná třeba u pokročilé terapie nebo u nových terapií. V současné směrnice eh, je to možné a paní McClarkinová se domnívá, že i pro tyto účely by se to mělo zachovat. U článku 9 se paní McClarkinová domnívá, že hodnocení nezávislým etickým výborem etickou komisí by mělo být jasněji zmíněno, i když to je návrhem pokryto, je důležité to tedy explicitně zmínit. V článku 39 se snaží vyjasnit povinnosti zadavatele, pokud jde o podávání výroční zprávy. Myslí si, že by to také mohlo mít pozitivní dopad na podniky. V neposlední řadě by paní McClarkinová chtěla, aby to nařízení se používalo Eh, jakmile budou fungovat všechny jeho základní prvky a aspekty. Děkuji vám. Děkuji všem stínovým zpravodajům i zpravodaji. Chce ještě někdo vystoupit? Než dám slovo Stefanu Sorovi, tak bych vám chtěl říci, že dnes se nebude podávat káva přímo v sále, ale můžete si sami na točit kávu v předsálí. Bude to tady taková samoobsluha. E, já se k tomu to nechci nějak dál e, komentovat, zajímat k tomu nějaké stanovisko, protože to není e, tedy mé náplně práce. Takže pokud chcete kávu, tak si můžete natočit v předsálí. A ti, kteří právě přicházejí, prosím, nechte nás dokončit naši práci a radši si zkontrolujte, zda máte hlasovací eh, karty, protože u toho mandátu budeme potřebovat přesná čísla. Tak eh, nyní tedy Stefano Soro. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to nejdůležitější, co mám, je to, že eh, pan Busoj může odběhnout na letiště, protože já v podstatě nemám moc co dodat k tomu, co řekl. Eh, ty postupy chceme zachovat jednoduché, chceme najít řešení eh, pro explicitní zmínku o etických komisích, eh, informovaný souhlas, k těm vystoupením některých stínových zpravodajů bych možná něco vyjasnil. Pokud jde o ochranu toho pacienta, my chceme, aby skutečně se nesnížila eh, ochrana eh, z toho subjektu hodnocením oproti návrhu komise. A pokud jde o transparentnost, tam bych chtěl zdůraznit, že hovoříme o dvou věcech. Jedna velice důležitá věc je eh, transparentnost a zveřejňování údajů týkající se léků, u kterých byla podána žádost o uvolnění na trh. To nesouvisí s tímto legislativním návrhem. Je samostatná politika zveřejňování údajů, která má eh, své důsledky, i se to řeší před Evropským soudním dvorem, ale eh, to souvisí s nařízením pro uvolňování léků na trh. To je něco jiného, tam pak skutečně je třeba mít úplné zveřejňování údajů. Eh, u tohoto návrhu nařízení, které upravuje klinická hodnocení, veškerá klinická hodnocení, včetně nekomerčních klinických hodnocení, eh, která provádějí třeba akademické kruky, eh, kruhy a eh, veřejné univerzity a podobně. A tam tedy musíme být velice opatrní. Neměli bychom na ně uvalovat nerozumnou zátěž. Pokud eh, máte ve svých volebních obvodech takové výzkumné ústavy, promluvte si s nimi, navštivte je, navštivte třeba nemocnice. To je velice poučná zkušenost a musíme být velice opatrní. Chci jenom říci, že budeme pečlivě zvažovat návrhy pana Busoje v tomto ohledu. A vzhledem k tomu, že spěchá na letadlo a na stranický sjezd, tak asi tímto skončím. Děkuji. paní Pera, já se omlouvám, já jsem vás předtím neviděl. Máme ještě trošku času, tak myslím, že také chcete přednést příspěvek. A e, rozhodně se to zapíše a mm, pan Buzoj bude informován. E, děkuji. Já souhlasím s většinou argumentů, které tady zazněly od pana Živéna. A Chtěla bych e, dodat ještě jednu věc, která se týká posílení transparentnosti. Je pravda, že je to téma, e, o kterém se tady diskutuje, protože transparentnost to je vždycky velice pozitivní, ale do jaké míry ta transparentnost jde? Já souhlasím s komisí která popisuje tu různorodost klinických hodnocení a e, ta hodnocení, no ty studie nejsou prostě stejné, stejné délky, stejného rozsahu, neobsahují e, stejné údaje. A já bych chtěla upozornit na to, že úplná a naprostá transparentnost může být někdy kontraproduktivní. A já použiju argument pana Živéna, který před chvílí řekl, že když se zveřejní ty eh, údaje v surovém stavu a v jednotlivostech, pak by to mohlo vést ke zmatku v řadách veřejnosti, proto eh, protože právě ve snaze o transparentnost se veřejnost bude snažit mít přístup k informacím, ale ty nebudou čitelné a srozumitelné. A vlastně to vyvolá eh, rozruch a nepokoje v řadách veřejnosti. To bychom si měli eh, také zvážit u transparentnosti. Na druhé straně analyzované eh, údaje opřené o argumentované výsledky, které mohou informovat veřejnost nebo i výzkumníky. To samozřejmě s tím můžeme naprosto souhlasit. A je samo sebou, že u klinických studií, které posuzují e, léky, tak tam jsou e, zadavatelé vlastníky jednotlivých eh, údajů, takže tam také je velice sporná otázka šíření eh, duševního vlastnictví, čili je do toho třeba vložit určitou vyváženost. A dále mám otázku eh, k rozšíření studie na další členské státy. To mně připadá ještě trošku zmatené. Bylo by možné to nějak ještě objasnit, v jakém rámci se povoluje rozšíření eh, na další eh, výzkumná centra mně připadá uh, užitečné, aby klinická studie, která dostala schválení a povolení, a když se jí například nedaří najít dostatečný počet eh, pacientů v otevřených centrech, no tak souhlasím, v tom případě eh, hledejme pacienty i v jiných centrech, v jiných členských státech, ovšem za podmínky, že ty další členské státy budou vyjadřovat svůj souhlas s etickým zadáním. Takže to je důležitý aspekt takového rozšíření. Děkuji. Protože máme ještě trošku času eh, před eh, hlasováním, tak možná tady eh, Stefan by chtěl odpovědět. Ano, děkuji, já budu stručný. Já to řeknu francouzsky protože otázka byla položena francouzsky. Máme určitý postup, který se týká rozšíření na nová cent, výzkumná centra a nové členské státy. To je postup, který se opírá o postup schvalování, povolování. A ta část dvě celého spisu která je předkládána eh, orgánům, je tedy předložena k dalšímu posouzení v novém členském státu a v nových eh, výzkumných centrech. Já eh, podporuji to, co tady zaznělo na téma transparentnosti a chtěl bych jen velice stručně zdůraznit, že to, co se týká šíření klinických údajů eh, o povolovaných lécích, to je odlišné od transparentnosti o klinických studiích, které se týkají srovnávání, dolaďování eh, terapií ze strany výzku, veřejných výzkumných eh, organizací nebo humanitárních organizací. Eh, protože se hovořilo o transparentnosti, já bych chtěl vyzvat eh, všechny ty, kdo budou posuzovat tento text, aby náležitě eh, zvážili různé rámce a různé situace v této věci. Děkuji. Ano, děkuji vám. A Tady samozřejmě ještě nezaznělo poslední slovo v této diskuzi. Nevím, zda by ze stínových zpravodajů někdo chtěl ještě něco dodat. Jestliže ne, tak děkuji Kristiánovi v jeho nepřítomnosti i dalším stínovým zpravodajům. Vím, že se bude pracovat na kompromisech a mm, budeme eh, posuzovat kompromisy 20 března. A pak budeme hlasovat v IMCO 21. března. A 24. a 25. dubna bude, se bude hlasovat v právním výboru. Máme teď ještě minutku nebo dvě, tak než se pustíme do hlasování, tak eh, chci říci, že další kolegové přicházejí do sálu. Já bych chtěl eh, tady Eh, přivítat ty, kdo přišli teď na hlasování a kdo tady ještě ráno nebyli. A eh, chtěl bych říci, že máme nový newsletter našeho výboru, který je k dispozici. Eh, my vám je dodáváme do kanceláří a stačí se také jen zapsat jako odběratel tohoto newsletteru. A teď ještě praktická informace. Dnes dopoledne není eh, podávána káva, ale káva je v předsálí. Eh, jestliže potřebujete kávu, aby vás eh, nastartovala do pracovního dne, tak prosím je, je to k dispozici v předsálí. To je prostě taková reforma v, mm, ve službě mm, podávání kávy. Prosím, opakuji, káva je v předsálí. Prosím, ujistěte se, že máte hlasovací kartičky, protože máme celou řadu uh, otázek, kde budeme muset ověřovat počet hlasů elektronicky. A já myslím, že pak, když všichni souhlasí, eh, tak eh, se nám asi již podaří dostat se k hlasování. Um, I'm going now to move on to the uh, votes for this morning. Tak tedy hlasování dnešního dopoledne. Eh, především tady máme řadu hlasování, eh, kde Spravodajové a stínoví spravodajové žádají, aby jim výbor, výbor poskytl mandát zahájit eh, jednání s radou, aby bylo možné dosáhnout dohody v prvním čtení. Já tedy vyzývám zpravodaje u každého konkrétní věci, aby vám to potvrdili, budeme hlasovat o každé této věci. Připomínám, že jednací řád počítá s tím, že je zapotřebí více než polovina členů 21 eh, hlasů, to znamená v našem případě 21 hlasů pro takový mandát, aby takový mandát byl platný. Eh, takže prosím, první bod je změna směrnice o uznávání profesních kvalifikací. Spravodajka ehm, Bernadette vám to předloží. A pak budeme hned hlasovat. Děkuji vám, pane předsedo, a dobrý den vám všem. Ehm, to bude velice stručná prezentace, protože já jsem především chtěla poděkovat všem politickým frakcím v této věci. Jak všichni víte, jsme pracovali mm, již velmi dlouho v pracovní skupině, kterou jsme si vytvořili o uznávání profesních kvalifikací a během celého minulého roku spolu s komisí eh, jsme si vyměňovali názory. Chci eh, poděkovat především všem stínovým zpravodajům, ale také všem frakcím. Všichni podle eh, těch eh, svých hodnot, ale také podle různých eh, Eh, zvyklostí opravdu vyvinuli nadlidské úsilí, aby bylo možné dospět k hlasování ve výboru IMCO a vyslat velice silný signál z parlamentu. Samozřejmě nejen vůči eh, Evropské radě, eh, vůči radě, kde se chceme v nejlepším zájmu všech občanů jednat, ale myslím, že jsme také vyslali zcela jasný signál všem občanům, zejména, a to chci zdůraznit, já nejsem velký stoupenec schvalování v prvním čtení, to všichni víte, ale já si myslím, že u tohoto tématu potřebujeme zajít co nejdál a co nejlépe, ale také co nejrychleji. Nezapomínejme, že miliony mladých nezaměstnaných v Evropě eh, potřebují eh, mobilitu, která není luxus, ale nutnost, aby si zajistili profesní budoucnost. A já věřím, že tento mandát mi dnes dáte, abych mohla jednat s radou to máme na mysli stále, každým dnem. Víte, co jsme získali? Otázku e, školení, stáží v rámci smlouvy, což je profesní jistota a také vytvoření profesionální karty, která zlepšuje podmínky e, pracovníků a vůbec občanů. Takže bezpečnost a důvěra. A já vás prosím právě o důvěru v tomto mandátu a zavazuji se, že budu postupovat transparentně. To znamená, že pokaždé, když budeme jednat s radou, eh, či, a tady je irské předsednictví velmi motivováno stejným směrem jako my, vždy tady ve výboru IMCO z mé strany dostanete informace. Prosím vás tedy, abyste mi tento důležitý mandát eh, svěřili. Já vám děkuji za zcela jasné vyjádření. A když dovolíte obecnou poznámku, prosím, toto je velice důležité hlasování. Takže obecná poznámka, která se týká e, všech těchto dohod, které společně diskutujeme s koordinátory, ale také se zpravodaji i stínovými zpravodaji. Ve výboru, na každém zasedání e, ve výboru, e, kde máme určité mandáty, tak vždy bude určitý prostor pro zpravodaje, aby mohl informovat výbor o tom, jakého pokroku bylo dosaženo a eh, podělit se o jakékoliv eh, myšlenky, které považuje za vhodné. A já myslím, že náš výbor bude právě příkladem pro celý Evropský parlament, jak tyto věci zvládat. Eh, lidé, kteří budou jednat tedy na trialogu, tak to je zpravodaj, stínový zpravodajové a já sám budu předsedat jednáním všech těchto trialogů. Takže každý večer budeme mít spoustu práce zhruba e, od půlky dubna dál, protože máme celou řadu trialogů. Takže nyní prosím hlasujeme. Pan Šváb. Já se omlouvám. Já jsem chtěl jenom navázat na to, co jste právě řekl v souvislosti s trialogem. Včera jsme e, konstatovali na schůzce koordinátorů, že kdykoliv bychom měli mít možnost e, hlasovat e, na plénu podle článku 57. Děkuji. Um, eh, to bude určitě otázka Eh, jak ta jednání eh, povedeme. Já samozřejmě nejsem eh, pro jednání, kde nemůžeme nic získat od rady, ale já myslím, že irské předsednictví nám velmi pozorně naslouchá a v případě vašeho, vaší zprávy o právech spotřebitelů, tak tam asi narazíme na určité problémy. Váši zprávu asi budeme muset dát na plenárním jednání a pak to znovu vrátit zpět do výboru. To asi zavere určitý čas. Já myslím, že to bude trošku složitá eh, možnost, ale je to opravdu eh, výbušný materiál, výbušné téma. Eh, děkuji za práci, která již byla odvedena. Pracujeme už vlastně na dva roky předem na tomto návrhu. Víme, že je to velice důležité posuzování. A nyní prosím předkládám k hlasování schválení mandátu pro jednání. Zahajuji hlasování. Anywhere, can you speed up? Who's, um, we're finally creeping up. Prosím, prosím, uh, urychleme to trošičku. Postupně vidím, že tady narůstá počet hlasů. 33 hlasů máme. Kdo ještě chce dále hlasovat, prosím? Takže schváleno 28 pro, 4 proti, 1 zdržení. Máte zcela jasný mandát a přejeme vám eh, hodně úspěchu v tomto jednání. A nyní se posouváme k další zprávě. Eh, paní Logrip. Eh, ano, ano, vy jste přišla tam dozadu. Eh, já se omlouvám, že se vás neviděl. Takže dám slovo na téma Celní kodex Unie. Dám slovo paní Le Grip, která žádá o mandát. A já vím, že ještě chce něco dalšího eh, předložit ve společném prohlášení. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, pane předsedo, Ehm, máme se za chviličku v hlasování vyjádřit k mandátu, který by našemu vyjednavacímu týmu mohl dát možnost jednat s radou i s komisí o této otázce přepracování eh, celního kodexu. V této fázi se všechny frakce vyjádřily pro. Eh, udělení takového mandátu pro jednání a eh, to hlasování by mělo potvrdit eh, příznivé stanovisko všech frakcí. Já bych chtěla ještě toto upřesnit dříve, než budeme hlasovat. Já jako zpravodajka plus stínový zpravodajové u této věci vám chceme říci jedno prohlášení, na kterém jsme se dohodli a toto prohlášení bude v zápisu naší současné eh, schůze. Je to krátké prohlášení, já vám ho přečtu. Spravodajka a stínoví spravodajové souhlasí s tím, že se zváží možnost požádat Evropskou komisi, aby v březnu předložila na pozměňovací návrh nařízení 450 2008, jenom slovy modernizovaný celní kodex, a tak, jak je to uvedeno v druhém pododstavci eh, článku 188. A eh, to v případě, že by postup jednání s radou neumožňoval uzavřít eh, uspokojivou dohodu před polovinou dubna končím citaci a říkám, že toto prohlášení vyjadřuje vlastně eh, dva aspekty eh, našich názorů. Za prvé, samozřejmě, to je vyjádření naší odhodlané vůle vést jednání účinně, energeticky konstruktivně, aby bylo možné uspět v této reformě, která již probíhá tak dlouho, a to díky dobrému kompromisnímu návrhu. A druhý důvod pro toto prohlášení spočívá v tom, že chceme respektovat eh, práva naší instituce, to jest eh, Evropského parlamentu, eh, a my se zavazujeme hájit tato práva v jednání opět energicky. Děkuji. Děkuji vám a budeme tedy hlasovat o mandátu o celním kodexu Unie Eh, opět eh, stejným způsobem eh, a chci říci, že to bude také k dispozici na našem, internetových stránkách. Prosím, hlasujeme. Včetně prohlášení. Mandát plus prohlášení. Děkuji. Končím hlasování. 35 hlasů pro, jeden hlas proti. Je to zcela jasný mandát a přejeme vám hodně úspěchů. Děkuji. A nyní se posouváme eh, ke zprávě o koncesních smlouvách. A dávám slovo zpravodaji Filipu Živénovi. Pane předsedo, vážení kolegové, já bych si přál, abyste nám dali mandát pro jednání Eh, o otázce koncesních smluv. To je téma, které, na kterém pracujeme už rok. Hlasování prokázalo, že je tady velká většina přes napříč tedy politickými stranami a to eh, určitě umožňuje přejít rovnou k trialogu. Chtěl bych říci, že jsme v textu získali některé věci a ten pokrok, který byl učiněn, je předmětem konsensu a politické rovnováhy. To budeme hájit v trialogu a myslím, že to bude ještě lépe hájeno v trialogu než na plenárním jednání. Chtěl bych eh, upozornit, že vyjednávací tým bude i nadále velice pozorně sledovat, jak najít vyvážená řešení eh, v oblasti řady eh, historických tradičních struktur, v některých specifických aktivitách, zejména ve vodohospodářství. A chci rakouským a německým kolegům říci, Oni teď vedou velice politizovanou debatu, protože tam v Německu jsou volby. A chci říct, že my to velice pozorně sledujeme, jak stínoví zpravodajové, tak já i komisař Barně. Myslím, že komisař Barně, který ostatně za chvíli přijde mezi nás, vyjádří svůj záměr najít nová řešení, aby se text mohl vyvíjet směrem politicky přijatelným pro všechny. My na tom pracujeme a jsou tady ještě určité manévrovací prostory, kde můžeme výrazně pokročit před. Děkuji, pane předsedo. Okay, thank you very much. Děkuji Filipu Živénovi. A prosím, rovnou začneme hlasovat. Eh, chcete něco ještě předložit? Nějaký konkrétní bod, Filipe? Měl jste ještě něco, co jste chtěl k mandátu říci, ne? Ne. Ne, ne, já jsem přečetl jednu věc, která je velice důležitá a která upřesňuje, že vyjednavací tým bude velice, velice pozorně sledovat vyváženost řešení v některých strukturách, které historicky eh, spravují eh, určité sektory. A to rozhodně bude vyjednávací tým velice jasně hájit. Můžete se spolehnout na vyjednávací tým. Ano, dobře, dobře, to je tak klíčový bod, promiňte, já jsem hm, si to neuvědomila. Takže zahujeme hlasování o mandátu u koncesních smluv. Končíme hlasování. A 25 hlasů pro, 10 proti. A dva se zdrželi dosáhli jsme tedy, eh, nebo překročili jsme minimální nutný počet 21. Eh, takže je tady možné zahájit jednání. Já chci připomenout, že všichni zpravodajové eh, ve výboru nadále vždy dostanou určitý prostor v programu, aby informovali celý výbor. A nyní se dostáváme k dalším dvěma bodům Marka Tarabely, které se týkají dvou směrnic. Jednak veřejné zakázky, a pak eh, tedy klasická směrnice a eh, zakázky eh, u subjektů působících v konkrétních sektorech. Jde nám tedy o mandát pro vyjednávání v těchto bodech. Pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já také žádám o mandát pro jednání s radou. A chci upozornit, že poslední schůzka se stinovými zpravodaji vedla k třema žádostem. Za prvé, žádost o posouzení dopadu na malé a střední podniky. To pan De Jong Zague žádal a podpořilo to ALDE. E, studie dopadu bude e, a e, Samozřejmě je tady otázka termínu, kdy to tedy bude předloženo. Jakožto zpravodaj, jak jste si přáli, si myslím, že je důležité, informovat výbor IMCO o tom, jak budou pokračovat jednání v trialogu. Eh, budu informovat o bodech, kde se pokročilo vpřed, nebo o bodech, kde jsou určité problémy. Myslím, že je to důležité pro transparentnost. Doposud vždycky transparentnost eh, byla zajištěna mezi spravodajem a stínovými spravodaji, i pod vaším vedením, pane předsedo, eh, s dalšími, s výborem, ale také s komisí i s radou nyní za nového předsednictví Irska. A myslím, že tuto transparentnost je třeba zachovat. A za třetí, myslím, že je tady jasná návaznost mezi otázkou koncesí a veřejných zakázek, i když jsou to dvě různé věci, ale je tady velice jasné spojení. Bylo by dobré udržet si paralelnost při projednávání těchto dvou bodů. A chci říci, že tady také byla velká většina v parlamentu, jistě mohla být ještě větší. E, byly některé kompromisy, které byly velice široce podpořeny, jiné kompromisy trošku méně. Někdy možná i proto, že to nebylo zcela eh, pochopeno. Eh, a mm, není vyloučeno eh, domnívat se, že u některých trošku chulostivých věcí se nám podaří takto dosáhnout většího mm, konsensu a děkuji vám, pane předsedo, a žádám o mandát. Děkuji za tuto odvednou práci, děkuji ostatně všem zpravodajům. A chtěl bych zdůraznit u otázky eh, toho, že eh, tato směrnice by měla být velmi přátelská pro malé a střední podniky, tak to, jak všichni víte, to velice jasně eh, sledujeme. A nyní, prosím, mandát pro Marka Tarabely a jeho vyjednávací tým k oběma směrnicím. Kdo je pro? Zahajujeme hlasování? Zahajujeme hlasování o tomto mandátu. Eh, u IPP je jeden navíc. Může prosím někdo vytáhnout svou kartičku? Nebo já jeden hlas odečtu. Takže končím hlasování. A máme 31 hlasů pro, 6 hlasů proti, to je zcela jasný mandát. Děkuji a přeji hodně štěstí všem zpravodajům. Budeme to velice pozorně sledovat věřím, že to přinese dobré výsledky. A teď máme důležité hlasování o stanovisku paní Turunen. Jde o směrnici o vysílání pracovníků. Je tady, prosím, také nějaký komentář před hlasováním? Jenom velice stručně. Děkuji především všem stínovým zpravodajům. Myslím, že to bylo velice zajímavé, i když to bylo, byla perná práce, ale byla to velice důležitá věc. Jde o vytváření silného vnitřního trhu s dobrou ochranou pracovníků a jde o to zajistit, že eh, nebudeme mít eh, takové ty Eh, situace, které občas vydáváme, kdy jsou lidé špatně placeni, ve špatných podmínkách pracují eh, a přitom chceme, aby to bylo snadné a transparentní pro podniky poskytovat služby v zahraničí. To jsou naše záměry. Podařilo se nám dospět ke kompromisu prakticky u všech článků, což je velký výsledek. A to chci tedy takto zaznamenat. Jsou ještě některé otevřené články, kde ještě musíme hlasovat a k tomu se chystáme. Děkuji všem, děkuji také sekretariátu a e, děkuji svým spolupracovníkům. Děkuji. Děkuji vám. Ano, to je opravdu velká práce, která byla e, odvedena, i když jsou tady Eh, asi potřeby hlasovat elektronicky dost často, protože jsou někdy kontestované, eh, popírané eh, hlasování. A komise přijde v 10.15, tak já myslím, že se nám to podaří do té doby udělat. A já chci požádat paní Gebhardt, pana Švába, aby mě zcela jasně ukázali svůj názor. Takže kompromis číslo jedna, kdo je pro? První část, kdo je pro? Kdo je proti? Ano, to je jasně přijato. Druhá část. Eh, zahajuji hlasování o části dvě. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď máme návrh 189. 189, kdo je pro, kdo je proti, ano, zcela jasně zamítnuto. E, návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 191, zahajuji hlasování, 191. Zamítnuto. A nyní e, kompromisní návrh 2a. 2, 2a. Zahajuji hlasování. To je zamítnuto. 194. 194 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto také. 195. Zahajuji hlasování. Zamítlo to? 196. 196. Také zamítnuto. A nyní eh, kompromisní návrh 3, který je rozdělen do několika částí. První část, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, jasně přijato. Třetí část, pro, proti, jasně zamítnuto. Čtvrtá část, pro, proti, jasně přijato. Takže eh, teď návrh 55 o pár stránek dál, až na stránce 10. To je velký skok. 55 eh, od zpravodaje návrh pro, proti, zdrželi se, jasně přijato. Kompromis k článku 5, kdo je pro, proti, přijato. A teď 243 na straně 12. Kdo je pro? To asi bude muset ověřit. Zahajuji hlasování o 243. Končím hlasování. To je přijato. 21 hlasů oproti 17. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. Takže k článku SEMu kompromis pro, proti, je přijato. A teď 77, návrh od zpravodaje, kde je pro. To asi ověříme, to bude těsné. 77 od zpravodaje, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21 hlasů ku 15. 78 od zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Asi o tom budeme muset hlasovat. Kompromis 9. Zahuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď musíme jít přes všechny tyto návrhy. 261 je staženo, 79 od zpravodaje. Pro? Pro? pro? pro já myslím, že to ověříme. To bude rychlejší. Lépe je to ověřit. Prosím, hlasujte rychleji. Zamítnuto o tři hlasy. 262. Zahajuji hlasování. poraženo. 264. Zahajuji hlasování od paní Pietikainen. Poražen je tento návrh. 263 je staženo. A teď tady máme řadu od pana Lokegarda. Hlasujeme v jednom bloku. 265 až 274. Kdo je pro, kdo je proti, zcela jasně zamítnuto. 266 od paní Hanslik. Kdo je pro? A budeme asi hlasovat. 266 od paní Hanslik. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 80 od zpravodaje. Pro? O asi radši budeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 81 od zpravodaje. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 270 od paní Hanslik. Zahajuji hlasování. Přijato o jeden hlas. Takže teď jdeme na 270. 273. 273. Kdo je? Zahajuji hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 83 od zpravodaje. Pro? Proti? Jasně přijato. A 275 od paní Hanzlik. Zahoji hlasování o 275. Končím hlasování. Hmm, tak je to uh, zamítnuto, protože je to uh, stejný počet hlasů. No, pozdě, pozdě. Já se omlouvám. Elektronické hlasování vyžaduje určitou rychlost. Nemůžeme eh, čekat na všechny já jsem to ohlásil. Nemáme eh, ustanovení, které by nám dovolilo změnit eh, hlasování v této věci. Takže 276. Zahajuji hlasování. Prosím, ověřte si, že hlasujete rychle a správně. Zamítnuto. 84. Spravod od zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 277 od pana De Jonga. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 85 od zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 86 od zpravodaje. Zahajuji. Tak prosím, končím. Zamítnuto. 278 od pana Lekegarda. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto rovněž. 87 od zpravodajky. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 279. Paní Gebhardt zahajuje hlasování. Končím. Zamítnuto. 280 zpravodajky, kdo je pro? Tak to zase ověříme. Zahajuje hlasování 280 zpravodajky. Končím hlasování. Schváleno. 281 staženo. 283. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 88 zpravodajky. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 282. Andrá se Švába. Kdo je pro? proti, schváleno. 89 zpravodajky, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Teď kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti schváleno. Nyní kompromis 11 ve dvou částech. Část 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Část 2. Zahajuji hlasování o části 2 kompromisu k článku 11. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 294. To jsou návrhy na zrušení, celý takový blok. 294 pro, proti, pardon, pro, proti, Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Je to důležité. Zahajuji hlasování o tomto bloku. Takže je to schváleno. Tak. Takže ten další kompromis padá. Kompromis 12 tím pádem padá. So, um, so we go to compromise. So we go to compromise 13 now. Kompromis 13. Paní Turunen. Myslím, že tady byl trochu zmatek, jenom pro vyjasnění. Kompromis 12 padá, protože návrh 294 byl schválen. To znamená, prostě tak 12 padá protože tady trochu vládlo zmatení, tak to vysvětluji. Ano, myslím, že je to jasné. Kompromisní návrh 12 prostě nefunguje, protože vlastně ta část byla vyškrtnuta, ten příslušný článek. Takže teď kompromis ke 13. Kdo je pro? Tak máme oddělené hlasování ve dvou částech. Část 1. Kompromisu 13. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Paní Turunen? Myslím, že je třeba ověřit z procedurálních důvodů, zda máme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jste právě přeskočil. Protože ten kompromis tedy padl, tak možná by to bylo třeba ověřit. Tak jak to chápeme, a doufám, že to chápeme správně, tak jsme vlastně schválili ty návrhy na zrušení článku 12. Tím je článek 12 zrušen i se všemi pododstavci. A to znamená, že všechno další, co se týká článku 12, ty pozměňovací návrhy nemusíme o nich hlasovat, protože už článek 12 neexistuje. Takže myslím, že to je správné rozhodnutí. Takže teď část 2, eh, článku 13. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď jdeme ke článku 14, 108 zpravodajky. To asi budeme radši ověřovat. Zahajuji hlasování ke 108. Končím hlasování. Zamítnuto 109. Pro. Proti. Zamítnuto. 110 zpravodajky pro, proti, zamítnuto. 327. Zahajuji hlasování o 327. Schváleno. Takže 111 padá, 112. mohou mi liberálové pomoci, co mám dělat? Tak, děkuji. Eh, kdo je pro, proti, zamítnuto. 328 pro, proti, zamítnuto. 329 pro, proti, schváleno. 113 zpravodajky pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. 118 zpravodajky pro? Proti? Zamítnuto. 119 a 333 dohromady pro? Proti? Zamítnuto. 120 pro? proti, zamítnuto, 121 pro, proti, zamítnuto, 334 pro, proti, zamítnuto, 1, tady mám tady otázku přípustnosti, ale budeme stejně hlasovat Návrh 1 pro, proti, zamítnuto. 122 pro, proti, zamítnuto. 123 je staženo, 124 pro, proti, zamítnuto. 125 pro, Sto dvacet pro, proti, zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování k kompromisu 2. The vote's closed. Končím hlasování, zamítnuto. Takže teď budeme hlasovat o, o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích. 127 pro, proti, Zamítnuto. Návrh 2 zpravodajky pro, proti, zamítnuto. 129. Paní Hanslik pro, proti, schváleno. Nebo těsně. Schváleno. 128 padá. Trojka pro, pro, budeme to muset ověřit. Návrh číslo 3 zpravodajky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 20 k 18. Návrh 4. Pro. Proti. Schváleno. 132 padá. 136. Pro. Proti Zamítnuto. Kompromis číslo 4 pro, proti, schváleno. Takže jdeme k návrhu 6 zpravodajky pro, proti, zamítnuto. 137 pro, proti, zamítnuto. 138 pro, proti, Schváleno. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 139. Pro? Proti? Schváleno. Návrh 8. Pro? Proti? Zamítnuto. 140 pro, proti, Schváleno. 141 pro, proti, zamítnuto. 142 pro, proti, zamítnuto. 9 zpravodajky pro, proti, zamítnuto. 10 zpravodajky pro, desítka pro, proti, zamítnuto. 143 pro, proti, zamítnuto. Promiňte, schváleno. Dobře, tak to ověříme. I think it was adopted, actually. As uh, one person still not voting, adopted by... Schváleno 21 ku 17.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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 19 k 19 eh, zamítnuto. 147. Pro, proti. Schváleno. 11 zpravodajky. Ten padá. 148 padá. Takže 12 zpravodajky. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 13 zpravodajky pro proti, zamítnuto. 14. zpravodajky pro, proti, zamítnuto. 149 pana De Jonga pro, proti, zamítnuto. 150 paní Hanslik pro, proti, schváleno. Teď jdeme ke kompromisu 12. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 16. Pro? Proti? Zamítnuto. 156. Pro? Proti? Schváleno. 157. Oddělené hlasování část 1. Kdo je pro? Proti. Schváleno. A část 2. Pro. Proti. Schváleno. Sedmnáctka zpravodajky. Kdo je pro? Proti. To budeme asi muset ověřit takže sedmnáctka od zpravodajky. Končím hlasování. Schváleno o jeden hlas. 19 k 18. 18. Pa, tak 18. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zamítnuto. 158. Pro. Proti. Schváleno. 159 pro, proti. To nebylo úplně jasné. Bylo to schváleno, EPP je pro, dobře, takže schváleno. 160 pro, proti, zamítnuto. 161 pro, proti, zamítnuto. 162 pro, tak to je trochu ožehavé. 162, zahajuji hlasování. Bude to těsné. Tak je to zamítnuto. 19 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 18 pro? Proti? Schváleno. 164 pana De Jonga pro, proti, zamítnuto, 165 pro, proti, zamítnuto, 166 pro, pro, proti, schváleno, 167 pro, proti, Zamítnuto. 20 pro. Tak to budeme muset ověřit. Návrh 20. Končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. Kompromis k bodu odůvodnění 23. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Takže jdeme Teď k návrhům na zrušení, ty jsou všechny identické. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A teď tedy jdeme k 23. To jsou taky návrhy na zrušení, na vyškrtnutí. Takže 23 a následující. K bodu odvodění 25. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď jdeme k návrhu 176. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď jdeme. To musíme ověřit. K návrhu 180. Pana De Jonga, kdo je pro? Proti? Zamítnuto, ale radši to ještě ověříme, abychom si byli jisti. Tak už všichni odhlasovali, zatím jenom 36. Končím hlasování, zamítnuto. 25, zpravodajky, kdo je pro? Proti? Liberálové byli proti? Eh, nebo pro? Dobře. Tak to ověříme elektronicky. Nedávala jsem pozor. 25. Zahajuji hlasování. Ještě někdo chce hlasovat, přidat se k nám. Schváleno o jeden hlas. 181. Paní Hanslik, kdo je pro? Proti? Schváleno. Ověříme. Schváleno. 20 ku 17. 182. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Stejnou většinou. 183 pro? Proti? Schváleno. 184 pro? proti, schváleno. 26 pro, proti, zamítnuto. 185 pro, 185 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, protože to je remíza. 27 zpravodajky pro, proti, zdr- zamítnuto. A závěr ještě 186 pro. Zahajujeme hlasování o 186. Končím hlasování. Zamítnuto, protože to je remíza. Teď budeme hlasovat o e, tady závěrečné hlasování. Zahajuje hlasování o stanovisku pozměněném změněném znění elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 20 ku 15 a 4 se zdrželi. Děkuji mnohokrát, paní Turunen. Vím, že to bylo složité téma. Jak jste si všimli někteří, jak jste si možná všimli, tak Nakonec jsem ten text nemohla podpořit. Já respektuji, že jsme o tom dlouho pra- na tom dlouho pracovali. Myslím, že to je dobrý dokument, který můžeme poslat jako stanovisko, zvláště článek 3 je dobrý. Uh, a doufám, že výbor pro zaměstnanost si jej dobře prostuduje, ale zároveň musím říci, že některé klíčové otázky, eh, kde jsem byla zklamaná z politických diskusí, protože v zásadě nebylo možné vést podstatnou politickou diskusi o článku 9 a 10, bylo to velice složité. Eh, některá rozhodnutí byla prostě předem dána a toho lituji, protože myslím, že bychom měli dobře hodnotit realitu, zvláště pokud jde o kontrolní opatření v článku 9. A byla jsem také překvapena, že Eh, někteří poslanci se velice odchýlili od eh, postojů svých národních stran, ale budeme na tom pracovat dále, protože tato směrnice musí fungovat v reálném životě. Pro mě to bylo velmi zásadní a nemohu tedy toto stanovisko odeslat plně pod svým jménem na výbor pro zaměstnanost. Zdrželi jsme se, mrzí mě to, ale respektuji demokracii, že někdy při hlasování prohrajete, ale prostě toto stanovisko nemohu eh, jaksi poslat se svou plnou podporou, takže jsem se zdržela a doufám, že politická diskuse ohledně zlepšování vysílání pro podniky a především pro pracovníky bude pokračovat nadále. Takže děkuji tak jako tak za to hlasování. Okay, thank you. Takže děkuji za vyjádření vašeho postoje. Vím, že to bylo kontroverzní. Ehm, Toto je důležité, prosím, kolegové. Můžete se stěšit. Já jsem si nebyl jist, Emily, zda jste připravena to poslat na výbor pro zaměstnanost naším jménem, nebo ne? Já si to ještě promyslím. Zda své jméno stáhnu nebo ne, když dovolíte. Dobře, takže se rozhodněte, protože jinak to tam půjde mým jménem. Eh, na výbor pro zaměstnanost, ale já bych byla radši, aby to bylo pod vaším jménem. Chápu eh, váš nesouhlas, ale znáte to téma mnohem lépe. Takže i když tam jsou některé věci, s nimiž nesouhlasíme. Evelyn Gebhardt. I do not want people walking in front of... Nechci, aby mi tady eh, lidé pochodovali před mými poslanci. Pokud chcete odejít, odejděte zadem. Je to velmi nezdvořilé takhle chodit před lidmi, kteří hovoří. Paní Gebhardt. You have the floor. Já děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Moje uh, frakce uh, hlasovala proti výsledku tohoto hlasování, protože uh, my nepodpoříme stanovisko, ve kterém uh, prostě práva zaměstnanců, vysílaných zaměstnanců jsou pošlapávána. Já si myslím, že kontrolní možnosti pro státy, aby zabránili tomu, že, zaměstnanci, že se zaměstnanci je špatně zacházeno, tak jak to dnes vidíme eh, v Německu, v Amazonu například, kdy zaměstnanci eh, jsou opravdu, je s nimi špatně zacházeno. Já myslím, že v dalších eh, státech je tomu také tak. Všem naš, našim úřadům musíme dát do rukou veškeré možnosti proti tomu postupovat. A tady se najednou navrhuje, že by bychom měli ukročit ještě směrem zpět od toho, co ve směrnici o vysílání zaměstnanců máme a to nemůžeme opravdu akceptovat a já v žádném případě nemohu pochopit, že konzervativní a liberální kolegové něco takového chtějí schválit, protože tím vlastně postupují proti svým voličům, které zastupují zde v Evropském parlamentu. Já jsem nechtěl otevírat eh, zase znova diskusy, ale Pan Šváb se asi hlásil první. Ale je tady pan komisař Barnie, eh, aby je mezi námi, já bych ho chtěl formálně přivítat, ale tak prosím, pokud chcete něco prohlásit, tak stručně. Pane předsedo, já jsem si vlastně žádné stanovisko nepřipravil, ale z hlediska frakce EPP Eh, křesťanských demokratů není těžké něco říci. Jednak my jsme toho názoru, že eh, taxativním výčtem eh, dostanou malé a střední podniky i živnostníci právní jistotu a podle nás není jas, není vlastně správné, když se nějakým přesným seznamem, seznamem mm, by mělo bránit svobodu svobodě vysílání zaměstnanců. My si myslíme, že kontroly v podnicích, které nedodržují e, pravidla, e, pomohou, e, pomohou opravdu objasnit situaci a zabránit tomu, co se děje teď v Amazonu v Německu. Chcete tomu ještě něco dodat? Paní Gebhardt, to není pravda, to není správné, to, co jste říkala. Eh, my jsme eh, podpořili eh, to, ty otevřené seznamy, čili já bych vás rád požádal, abyste nešířila nesprávné informace. Děkuji. Um, tak diskuse bude pokračovat na výboru pro zaměstnanost. Paní Turunen eh, zváží své stanovisko, ale určitě se tím tématem bude dál zabývat, i když chápu její zklamání, eh, že její názory nebyly podpořeny. Takže děkuji vám všem. Je vidět, že na tomto výboru se opravdu živě politicky diskus, diskutuje. Je tedy mým eh, potěšením formálně přivítat komisaře Michela Barniera ještě jednou. Je to pravidelný návštěvník našeho výboru a jsem rád, že vám mohu říci, pane komisaři, že výbor právě schválil mandát pro zpravodaje o vzájemném uznávání kvalifikací, o koncesních smlouvách a pro obě směrnice o veřejných zakázkách, kde tedy zahájíme jednání s radou ve snaze dosáhnout dohody v prvním čtení. Budeme se snažit tedy o velký pokrok a samocovat s radou i komisí. Takže to je určitě důležitý krok ku předu pro Evropu a také pro uh, Single Market Act 1 i 2. Takže trochu máme malinko spoždění, ale na druhé straně myslím, že jsme odvedli kvalitní eh, práci. Takže eh, jsme velice rádi, že jste tady. Je to v rámci strukturovaného dialogu o vašem pracovním programu pro eh, zbytek vašeho funkčního období a také pro zbytek volebního období tohoto parlamentu. Těšíme se na tu diskusi. Jako vždy budete určitě velice nápomocen, budete nás informovat o pokroku ve vaší práci a dám vám slovo a potom budou otázky od poslanců. Zahajuji, ten, otevírám seznam eh, řečníků a samozřejmě tam zapíšu, eh, tak vidím, že se hodně lidí už hlásí, ale budu eh, dávat přednost koordinátorům. Vidím paní Styler, paní Šaldemoze, takže všichni další se mohou přihlásit. Pane komisaře máte slovo. Merci, monsieur le Děkuji vám, pane předsedo. Eh, milý Malcolme, eh, dobrý den vám všem. Eh, jsem velmi rád, že se s vámi setkávám ve vašem výboru, který považuji také tak trošku z celé řady důvodů za svůj. Chtěl bych probrat to, co už jsme společně udělali, aby to velké lidské, sociální i hospodářské společenství pod názvem vnitřního trhu představuje. Pane předsedo, v tom duchu, o kterém jste tady hovořil, chci konkrétně hovořit o textech, na kterých pracujete. Takže když dovolíte, přímo se pustím do tématu několika textů, které jsme vám předložili v rámci Single Market Act 1 a 2. E, jsou to takové e, otázky veřejných zakázek a profesních e, kvalifikací, ve kterých jste se právě rozhodli, že zahájíte trialog a budeme jistě jednat velmi konstruktivně. Pokud jde o veřejné zakázky, diskuse byly velice intenzivní. Já eh, děkuji eh, zpravodajům a koordinátorům a stínovým zpravodajům za práci, kterou na tom odvedli. Řekl bych, že názory mezi parlamentem a radou nejsou tak příliš od sebe vzdálené. Komise zůstane velice obezřetná, bude velmi pečlivě sledovat eh, situaci a myslíme si, že eh, musíme pokročit před. Je to velice důležitá reforma. Jednak eh, je to snaha zjednodušit administrativní smlouvy, které jsou příliš těžkopádné v neprospěch malých a středních podniků. Je třeba posílit eh, vnitřní trh a lépe použít veřejné zakázky, aby to bylo kvalifikovanější, jak řekl váš předseda již na začátku, je to otázka inovací, sociálního začlenění, ochrany životního prostředí. A já bych ještě trošku eh, rozebral otázku koncesních smluv. Děkuji Filipu Živénovi vašemu zpravodaji a dalším, kteří na tom pracují. Já <clears throat> jsem tento text předložil ve stejné době jako text o e, veřejných zakázkách, protože na toto téma, jako jsou koncese, neexistuje žádný minimální text. Přitom jsou to smlouvy, které se e, v partnerství veřejného a soukromého sektoru používají stále více a více. Potřebujeme alespoň minima, jakousi minimální, jakýsi minimální základ e, v rámci jednotného trhu. A potřebujeme také chránit občany. Čili děkuji vám za práci, kterou jste na tom odvedli. Já už jsem vícekrát zdůrazňoval důležitost veřejných diskusí, včetně diskuse tady v parlamentu. Velice pečlivě sleduji diskusy, která probíhá někdy i polemicky. Eh, někdy, někdy dochází i k falešným obviněním. A v této věci chci být velice eh, srozumitelný, veřejně tady říci jménem Evropské komise, ale také jménem svým, jakožto politika a občana. Komise se nesnaží eh, nikterak primatizovat, privatizovat vodohospodářství, eh, a to ani dnes, ani zítra tato směrnice nemá za cíl a nebude mít účinek, že by nuceně privatizovala rozvod pitné vody, a to ani dnes, ani zítra. To byste mě špatně odhadli, kdybyste si mysleli, že bych předložil nějaký takový text. Naopak, v textu, tak jak je formulován, jasně uznáváme svobodu členských států v této věci a potvrzujeme eh, svobodu členských států i eh, místních eh, orgánů, které si definují ty aktivity, které považují za aktivitu v obecném zájmu a rozhodují se, jak tyto věci zvládnout. Protokol 26 a smlouva to jasně zajišťují. Žádný evropský předpis nemůže jít proti tomuto základnímu principu. Dámy a pánové, já tady chci znovu zopakovat svou vůli i své přesvědčení, že tento princip musí být respektován. Měl jsem příležitost o tom s některými z vás hovořit s paní Gebhardt eh, nebo s Andreasem Schwabem. Znám občanskou iniciativu, eh, která schromáždila milion podpisů a myslím, že je to velmi dobře. Eh, já až snad na výjimku jedné věty mohu klidně takovou petici sám podepsat, zajistit vodu jako veřejný statek. Ano, já mám obrovský zájem na kvalitě vody, stejně jako každý občan. A jen jeden vě, jedna věc, se kterou nemohu v té petici souhlasit, a říkám to zcela otevřeně. Když jde o to vyjmout dodávky vody z příslušných regulačních rámců. To by přece nebylo v zájmu ani občanů. Eh, přece místní orgány svobodně volí eh, dodavatele, hospodářské subjekty, kterým svěřují eh, tuto věc. A tady je přece i veřejný zájem na kvalitě vody, zájem na ochraně životního prostředí. Jinak eh, by prostě finský občan, německý, francouzský občan, který by jel do jiné země, neměl jistotu, že dostává kvalitní vodu. Kritéria musí být všude stejná. Je tedy nutné mít pravidla jednotného trhu. Z toho není možné vystoupit. Čili s tou jedinou výjimkou bych klidně tu petici podepsala. Eh, petici, která požaduje, aby voda byla považována za veřejný statek. Eh, pane předsedo, já vám mohu Eh, říci své přesvědčení, které je zcela jasné, jednoznačné. Hmm, zbývají už tě určitá nedorozumění či určité otázky. A proto, abych reagoval na obavy, které se vyjadřují zejména v Rakousku, Německu nebo Slovinsku u této věci, a tedy abychom rozptýlili nedorozumění, jsem eh, připraven podpořit jednání trialogu pro jasné eh, vyjasnění textu o koncesích. Pan Živin mě předložil určitý návrh a já myslím, že to bude odpovídat i tomu, o čem jsme několikrát diskutovali s Andreasem Švábem nebo s paní Gebhardt nebo s panem eh, Kreutzmanem či s paní Rühle. Samozřejmě respektují názory eh, ostatních. Co je hlavní obtíž? V Německu jsou to takzvaná Stadtwerke, e, působící v několika sektorech. Tyto podniky, jakožto tradiční dodavatelé vody, mají chráněný monopol pro distribuci vody ve svých obcích. A pod trošku jinou formou to existuje i v jiných evropských zemích, nejen v Německu či v Rakousku. Vůbec nepřichází v úvahu tento status spochybnit ani dnes, ani zítra současně, když eh, eh, jde o sektor, který je otevřený hm, hospodářské soutěži, jako je doprava nebo energetická oblast, pak tady samozřejmě ty štadverke mají širší e, aktivitu. Platí tady pravidlo, které jsem si nevymyslel já, je to pravidlo potvrzené Lucemburským soudem a také řadou soudů e, v Německu, v Hamburgu například, či ve Frankfurtu, kde to soudy potvrdili e, při uplatnění smlouvy můžeme hovořit o také o směrnici zvláštních sektorů. Prostě pravidlo je takové, že tyto firmy i e, se soukromým kapitálem e, mohou dostat přímou e, smlouvu od Eh, obecních eh, úřadů za eh, dvou podmínek. Za prvé, když jsou opravdu pod kontrolou obecního úřadu a když 80 veškeré jejich činnosti jde pro danou, daný obecní úřad. A v tomto případě ty smlouvy nemusí být vystaveny konkurenci a mohou být zadány přímo. Například, když takový podnik, který pracuje ve více sektorech, má velkou část podnikání v jiné oblasti, jako je doprava, doprava nebo energie, které jsou otevřeny eh, konkurenci, pak eh, nesplňuje takový podnik tu podmínku 80% eh, aktivit pro danou obec. A já bych se s vámi chtěl pokusit najít spravedlivé a vyvážené řešení, abychom zabránili deformování hospodářské soutěže. Váš zpravodaj Filip Živé mě předložil určitý návrh formulační a já jsem připraven v trialogu, který brzy začne, pod potvrdit pravidlo, podpořit pravidlo, že ta 80 mm, se bude týkat pouze eh, aktivit eh, vodohospodářství a nikoli eh, celého obratu daného podniku Štadverke. Pravidlo 80 by platilo pouze na ty aktivity spojené s vodohospodářstvím. A tam 80 musí být pro danou obec. A, nebo tady musí být přinejmenším e, samostatné e, účetnictví pro aktivity vodohospodářství a ostatní aktivity. Ve stejném duchu se nám jistě podaří e, také upravit definici takzvaných vázaných podniků, abychom řešili problém Ferx Bank s kde jde o sousední či přidružené obce v blízkém zeměpisném okolí. A já pak souhlasím, abychom se dívali kompletně na celou takovou oblast, zeměpisnou oblast. Já se omlouvám, pane předsedo, že jsem to tom eh, hovořil tak dlouho. Já jenom jsem chtěl naznačit, co jsem ochoten podpořit. A Náš současný text, řeknu na závěr, by eh, mohl jasně zajistit, že eh, místní samozprávy mají nadále možnost dodávat vodu vlastními silami eh, či svěřit to nějakému komunálnímu podniku nebo Združení obcí. Mohou se svrchovaně rozhodnout, zcela svobodně rozhodnout, že to svěří třeba svobodnímu, soukromému podniku, ale že všechno musí být transparentní, jak s tím počítá směrnice. A teď ještě pár slov k profesním eh, kvalifikacím a děkuji Bernadette Vernio za práci, kterou odvedla s koordinátory i stínovými zpravodaji Jde mi opět o transparentní mechanismus u regulovaných e, profesí, kde jsme udělali velký krok vpřed. Zůstává tady ještě jeden otevřený bod a tady opět komise e, v trialozích, které brzy začnou, bude velmi konstruktivní. A já bych mohl telegraficky uvést několik eh, profesí, kde musíme najít kompromis, eh, zejména notáři, to jsou, kde se názory liší, projevilo se to také v hlasování a projevilo se to i v radě, eh, kde není tedy ještě možné definitivně zde rozhodnout. Komise tady bude velmi konstruktivní a otevřená. Veterináři a porodní asistentky. Vím, jak je to velice eh, důležité u těchto dvou těžkých profesí. Eh, tady je třeba najít co nejpřesnější rámec. Máme určité signály od těchto profesí, eh, že všechny nesouhlasí s ustanoveními, které jsou ve zprávě. A musíme se soustředit na hlavní požadavky u těchto dvou profesí a možná i později se podívat na některé aspekty eh, aktů v přenesené pravomoci. Dále otázka mobility ve směrnici. Chci zdůraznit eh, důležitost těchto pravidel eh, při profesní praxi. A v nadcházejících týdnech bych si přál, abychom se na tuto otázku znovu podívali a měli na mysli cíl usnadnit mobilitu, zjednodušit věci, zmodernizovat je. Já vím, že si chcete, přejete uchovat status quo u těch pěti let a i tady budeme pracovat s radou, abychom našli vyvážené řešení. To jsou ty důležité aspekty veřejné zakázky a eh, profesní eh, kvalifikace. K tomu se jistě eh, v nadcházejících týdnech vrátíme. A teď bych ještě chtěla hovořit o dvou dalších věcech. 12 klíčových akcí, to je velice důležité. Dvě už parlament oficiálně schválil a e, tři e, čekají na formální schválení e, Přál bych si, abychom za irského předsednictví u tohoto SMA dospěli eh, k zjednodušení účetních pravidel a elektronickému podpisu. A tím pádem bychom z těch 12 měli už 10 eh, klíčových bodů SMA 1 a nezapomínáme ani na těch 50 doplňkových eh, akcí, které také by měly snad být finalizovány do konce roku. V této oblasti je eh, velice eh, velké množství práce, kde můžeme hovořit o směrnici o službách, kde máme velkou ambici, abychom dospěli až k maximu potenciálu eh, této směrnici pro růst v rámcovém sdělení z června loňského roku jsme si formulovali velice ambiciozní cíle a já to také opakuji ministrům Eh, pro konkurenceschopnost, hm, předevčírem jsem o tom hovořil, to jistě pod přísným dohledem vašeho výboru. Vaše hm, eh, práce především, iniciativa Marie, eh, Koraci Bild, která, myslím, včera zorganizovala velice důležité slyšení na toto téma. A je tady celá řada dalších akcí, eh, doplňkových akcí. Eh, skupina na vysoké úrovni, která se poprvé sejde v březnu, se tomu věnuje. A já chci ještě říci, že 31. Eh, ledna tohoto roku jsme v kolegiu komisařů schválili strategii konkurenceschopnosti v maloobchodu. A je tady 11 konkrétních akcí a pak ještě zelenou knihu o nekalých obchodních praktikách, kde proběhne první celoevropská konzultace. A já jsem rád, že váš výbor IMCO se toho zúčastní. SMA 2 je také na dobré cestě, i když ta cesta je možná trošku dlouhá. Potvrzuji eh, záměr předložit všechny návrhy na stůl do podzima eh, všechno, co je v SMA 2, abyste to od podzimu do jara měli čas, co nejdále zpracovat eh, z hlediska těch 12 nových návrhů SMA 2. Eh, Něco již bylo předloženo, například modernizace pravidel v nesolventnosti, dále balíček o železniční dopravě a nedávno, minulý týden, to byl balíček pro eh, obecnou bezpečnost produktů a dohled nad trhem. Komise také eh, pracuje na novém portálu RS a eh, také jde o provádění třetího balíčku o energie, energiích. U SMA 2 se zavazují, že vám rychle předložíme návrh, na kterém mě velice záleží, a to je eh, transparentnost bankovních poplatků, mobilita eh, bankovní a otázka bankovních eh, služeb. Také otázka vysoce rychlého pásma. A tady určitě očekáváme hodně pokroku, a to jak občané, tak podniky. Musíme na toto očekávání reagovat a zlepšit fungování digitálního trhu, také komunikaci, e, prodej, nákup na internetu. Já bych především chtěl poděkovat e, Pablo Ariasovi Čevaria za práci, kterou odvádí ve své zprávě o e-commerce e, právě ve vašem výboru. Eh, pak jsou tady další akce. Komise pokračuje ve své práci eh, k horizontu 2015 eh, o elektronických službách a v lednu 2012 byla schválena agenda v této věci. Pak jsou tady také iniciativy o, o dodávání balíčku. Já příští týden předložím zprávu o tom, jak jsme pokročili. Fakt je, že v oblasti digitálního trhu eh, je již celá řada návrhů na stole, jako je kolektivní zpráva práv, eh, autorská práva. Další návrhy se připravují, jako je elektronická fakturace nebo platební služby. Tím pokrýváme velice široké pole a já jsem uh, pochopil vaši myšlenku schnout všechny tyto návrhy dohromady. Um, to všechno by mohlo vytvořit uh, ten hlavní uh, obsah, ne jediný obchat, ale hlav, obsah, ale hlavní obsah SMA3, na kterém jsem ochoten s vámi spolupracovat. Je to otázka důvěryhodnosti. Jestliže letos, například na podzim, spustíme Single Market Act 3 věnovaný digitálnímu trhu s návrhy pana Čevaria a mými, pak eh, ovšem je třeba, aby už byl určitý pokrok u SMA 1, SMA 2. Pak by nám namítli, to přece není důvěryhodné, když všechny ostatní vaše návrhy jsou stále ve vzduchu. A já už končím. tématem veřejné diskuse a e, veřejnou zprávou. Děkuji panu Švábovi za jeho zprávu. E, je tady e, následné zpracování hodnotících tabulek, které budeme mít před létem. Já souhlasím s tím, že by mohla být konference, která by se tomuto tématu zprávy věnovala spolu s zorganizovaná s Ehm, Evropským parlamentem a s dalším předsednictvím Litvou v září. A pak tady otázka eh, posuzování peer review. Také jsme předložili poslední hodnotící tabulku o pravidlech na eh, jednotném trhu, kde konstatujeme, že dochází k velkému pokroku za několik měsíců díky snížení deficitu transpozice, nyní 0,6%, zatímco to bylo 1,2% ještě v únoru loňského roku. Další klíčový eh, bod to je eh, zaangažovanost vašeho výboru IMCO k výboru integrace jednotného trhu, to bude schváleno na podzim a také celý cyklus eh, zprávy v evropském semestru. A konečně chci ještě říci v duchu prvního fóra, které jsme zorganizovali v Krakovu, eh, týden jednotného trhu a byl bych rád, kdybychom v roce 2013 byli ambicioznější. To je rok bilancí, perspektiv, hodnocení jednotného trhu. Čili celý jeden měsíc bychom mohli nazvat Single Market Act Month, od 20. září do 20. října čtyři plné týdny veřejných diskusí eh, s využitím sociálních sítí, eh, vytvářet řady menších tematických skupin ve všech regionech, ve všech členských státech s eh, přímé návaznosti na nás v Bruselu. Čtyři týdny o tématech eh, občanů, bank, eh, digitálních eh, služeb a celá řada témat by ještě mohla být navržena, abychom naplnili ty čtyři týdny Single Market Act. Takže, pane předsedo, chci na tom pracovat s vámi. Předložil jsem vám tři dokumenty, abych vám usnadnil práci. Je tady přehledná tabulka SMA 1, SMA 2. A pak náš pracovní program, a to s přihlednutím k pravomocem vašeho výboru, a také hodnotící tabulka číslo 26, eh, kde mm, je právě ten pokrok v transpozici. Pane komisaři, je jasné, že až do voleb nás budete hodně zaměstnávat, ale to je samozřejmě dobře. Ta energie, s níž všichni pracujeme, je opravdu pozoruhodná. A vy jste hovořil například o tom, že by se mělo pokračovat v programu o jednotném trhu, což je určitě velice zajímavé. Já už jsem si poznamenal tady ten měsíc jednotného trhu a jsem si že to bude zajímavé i pro další kolegy, i s ohledem tím, že se blíží volby. My s koordinátory naplánujeme strategii na zbytek volebního období, pokud jde třeba o politické iniciativy. Samozřejmě můžeme pracovat eh, i na různých zprávách, ale opravdu IMKO teď toho má hodně na práci. Tak, kolegové. Komisař může zůstat trochu ehm, zhruba déle než do 11.15. Mám tady asi 15 kolegů, kteří eh, chtějí položit otázku, což by asi většinu času zabralo, i když ty otázky budou stručné. Takže chtějí nejprve koordinátoři vystoupit, nebo mám umožnit i některým kolegům poslancům, aby vystoupili koordinátoři. Uh, překypujete touhou, položíte hned otázku. Ne, dobře, takže já to otevřu těm lidem, kteří se přihlásili první, ale prosím minutu, držte se minuty, budeme tady mít stopky. Paní Styler, pan Rošfor a paní L. Grip, to bude první kolo. Možná i po čtyřech to můžeme vzít. Takže ještě paní Šaldemoze. Takže paní Tyler a další, jak jsem je jmenoval. A buďte prosím připraveni. Tak, paní Styler jako první. Děkuji, pane předsedo. Je dobře, že jste tady, pane komisaři. Vy jste hovořil o e, licencování a autorském právu. My jsme před několika týdny měli schůzku a mě především zajímá otázka přístupu k elektronickým knihám a to, že knihovny by měly mít přístup k knihám v elektronickém formátu, aby nedošlo k digitálnímu apartheidu v našich knihovnách když mnoho vydavatelů dnes neumožňuje knihovnám přístup k elektronickým knihám, tak zda se můžete zmínit ještě o té otázce licencí. Vím, že se budete scházet se zúčastněnými stranami. Ta zpráva má být připravena za 6 měsíců, ale možná, kdyby se tohle téma mohlo trochu rozvést. Děkuji, pane předsedo. Ano, to byl velmi dobrý příklad, pan, pan Rošfo. Děkuji, pane předsedo. Všichni určitě uznávají pokrok a význam eh, jednotného trhu a jsme s ním spokojeni. Jenom chci říct, že se občas stává, že některé eh, problematické eh, otázky můžou z hlediska imidže poškodit všechno pozitivní. Tady mám na mysli tu nešťastnou aféru koňského masa která vyvolává dojem, že vnitřní trh spočívá především ve výměnách mezi zeměmi, mezi první, druhou, třetí, čtvrtou zemí, jenom aby to mm, vlastně byla spekulace a způsobí to pak problém ani ne zdravotní pro spotřebitele, ale toho, že se mu nedává, nedostává toho, co si myslí, že kupuje. Rok před volbami je, myslím, třeba, aby informování o vnitřním trhu bylo znovu vyváženo ve prospěch spotřebitele, a aby tomu nebylo naopak. Ten váš dokument se hodně soustředuje na malé a střední podniky, ty jsou také důležité, ale nezapomínejme na spotřebitele. Včera na slyšení o službách bylo jasně řečeno, že dnes spotřebitelé ještě si vůbec eh, často neuvědomují, jak překonat překážky, které překážky jsou překonány, že si mohou nakupovat v zahraničí za lepší cenu. A na to bych chtěl poukázat. Takže myslím, do roka bychom opravdu měli lépe informovat občany a spotřebitele a hájit jednotný trh. Prosím, klaďte otázky, žádné projevy, pane Rošfore. Ale moje poslední věta byla otázka. Ano, říká předseda, poslední věta. A navíc jste tady mluvili i o věcech, které vůbec s naším výborem nesouvisely, ale jinak to bylo krásné. Paní Legrip. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji za vaše úvodní slova. Já mám dvě otázky, pokusím se je stručně formulovat. Za prvé otázka komunikace o vnitřním trhu směrovaná na evropské občany. Myslím, že to je zásadní věc. Vítáme přínosy vnitřního trhu, ale je třeba, aby také naši spoluobčané, nejen podniky, ale také spoluobčané spotřebitelé byli informováni o vnitřním trhu, aby znali výhody a také svá práva, pokud jde třeba o mobilitu, o uznávání profesních kvalifikací a podobně. Jak to tedy vypadá s portálem? Jak to vypadá se zájmem o tento portál Europe? co můžeme eh, dále dělat v tomto ohledu. A má druhá otázka se týká Číny, eh, přístupu k veřejným zákaz, zakázkám. Vím, že se provádí různá šetření ze strany EU, například eh, o telekomunikačním vybavení. Můžete nám k tomu říci více? Existuje nějaká globální strategie vůči Číně a zvláště pokud jde o přístup k veřejným zakázkám? Děkuji. Paní Šaldemoze. Herr forman, øh, já har to komentáře eller opfordringer. Den ene, herr Děkuji vám. Já mám dva komentáře. Jednak eh, jsem ráda, že exist, budeme mít doporučení k eh, odpovědnější eh, mm, mm, mu přístupu k hazardním hrám online zatím existuje docela agresivní reklama na takovéto hazardní hry a je dobré se na to zaměřit při přípravě tohoto doporučení. A druhá věc se vztahuje k digitálnímu trhu. Je pravda, že potřebujeme zvýšit rychlost sítě a potřebujeme také iniciativu k lepšímu eh, označování anten na našich smartfonech. Tam nejde jenom o rychlost ehm, širokopásmového spektra, ale také o to, jak ty antény na mobilních přístrojích fungují. Děkuji. Right, I'll get the commissioner to... Eh, tak poprosím pana komisaře, aby zareagoval jenom a asi nebudeme moci vyhovět každému. Bylo by dobré, kdyby paní Verňo a pan Žuven položili další dvě otázky jako zpravodajové, také paní Koráca Bild ke své zprávě a pan Arias, eh, pokud jde o digitální jednotný trh. Takže to jsou eh, čtyři další a uvidíme, jak to pak dál stihneme. Takže paní Verňo, připravte se ještě ne, ještě nejdřív odpověď. Jenom vás uh, upozorňuji, abyste se nachystala. Já se pokusím být stejně disciplinovaný jako poslanci, pokusím se o stručnost a pokud by bylo třeba něco doplnit, pak to učiním písemně. Paní Styler hovořila o autorském právu, za které také odpovídám. My jsme si jasně vytyčili naši linii, naši strategii, kterou jsem vám předložil, kterou eh, také, která se tedy týká ochrany Eh, duševního vlastnictví. Měla by to být moderně koncipovaná ochrana, protože paní Stylerová duševní vlastnictví a autorské právo se také musí přizpůsobit dnešní době. A ta dnešní doba je pochopitelně dosti jiná, než tomu bylo před 15 lety. Teď máme dobu internetu. A my už jsme eh, zavedly základní prvky strategie. Je to například směrnice o osiřelých dílech, což je součástí i odpovědi na vaši otázku, pokud jde o digitalizovaný přístup knihoven. E, to už se začíná zavádět. Potom kolektivní zpráva o tom se ještě diskutuje. Já jsem navrhl myšlenku licence, která by platila pro více území a Potom s paní Krös a s dalšími kolegy se ještě snažíme eh, o takovou eh, práci na konkrétní témata, přestože máme omezený čas a tam, kde bychom mohli postupovat smluvní podobou, no, smluvní formou té práce, kterou jsme zahájili před několika dny. Já doufám, že to povede ke konkrétnímu pokroku. Například to, že občan, který překračuje hranice a má předplatné ve své zemi, tak aby mohl to předplatné používat i v sousední zemi, což zatím ještě není možné. Ale my doufáme, že tedy tato smluvní práce, která se nazývá Licensing Europe, se zdaří. Pan Rochefort hovořil o krizi e, bezpečnosti potravin. To jsme zaznamenali v mnoha zemích. Je, v tomto případě se jednalo o podvod vlastně, že? Protože eh, soudy nám řeknou, kdo ten podvod zavinil a kde došlo eh, k tomu počátku. Je třeba samozřejmě nemít žádné slitování s těmi, kteří takto jednají v neprospěch spotřebitelů. Ale já si myslím, že si z toho určitě můžeme vzít ponaučení, Eh, v tom, že tu svou činnost mm, přeorientujeme i směrem na spotřebitele. Kolega Bork by vám odpověděl lépe, ale vytváří se taková hodnotící tabulka. Já také vedu velice pravidelný a konstruktivní dialog s organizací BEUG, to je tedy ta organizace evropských spotřebitelů a snažím se je při mnoha příležitostech zapojit do diskuse, i pokud se hovoří o finančních otázkách. Takže, pane Rošfore, v té mé oblasti vám mohu potvrdit, že nad rámec toho, co už existuje formou různých finančních směrnic, chceme spotřebitele chránit i tak, aby měli lepší, objektivnější přístup k informacím, protože víme třeba z minulosti, že neměli takový přístup k informacím o finančních toxických produktech, Eh, ale my teď to chceme eh, změnit. Chceme zajistit třeba mimo jiné transparentnost bankovních poplatků, protože banky eh, se k tomu příliš nemají a také chceme zlepšit situaci, pokud jde o bankovní mobilitu. U té bezpečnosti potravin samozřejmě, tady bych hovořil osobně, protože to není moje portfolio, určitě můžeme jít ještě dál, musíme jít na samý konec té zpětné dohledatelnosti a mě by nepřekvapilo, kdyby u těch hotových uh, jídel bylo jednou možné říci přesně, odkud eh, pocházejí ty přísady. Myslím si, že spotřebitelé mají právo na úplnou transparentnost a mají právo vědět, zda ty výrobky, které si kupují, jsou skutečně kvalitní. Konstanz Le eh, hovořila o občanech, podobně jako pan Rochefort. Eh, ta, ten portál Your Europe ten se má tedy eh, týkat eh, praktické obhajoby práv eh, občanů. Má to napomáhat i podnikům, které by na tom portálu měly najít všechny informace, které potřebují a pak je to vlastně nasměruje na různé elektronické nástroje, jako je jednotná přepážka nebo Solvit. Já jsem to opakoval i ministrům. Já si uvědomuji, že je třeba, aby ty nástroje byly velice efektivní, eh, protože jde o to, aby se Brusel přiblížil spotřebitelům, občanům, podnikům díky Your Europe, díky Solvitu, díky jednotné přepážce, díky také IMI eh, kde vlastně dnes se koordinuje práce sedmi tisíc úřadů eh, z vašich Eh, regionu, například eh, v polské vojvodství může položit dotaz nějakému finskému regionu, otázka odejde polsky, eh, odpověď ve Finsku to dostanou do, ten dotaz přeložený do finštiny a naopak takhle to propojuje tedy různé úřady. Dnes máme 15 tisíc uživatelů, paní Legrip denně, 15 tisíc tedy zájemců denně o ten portál Your Europe a každý den se ten počet stále a stále zvyšuje a myslím, že tedy ehm, také se snažíme o to tím, že to propagujeme na sociálních sítích a spolupracujeme i s fyzickými sítěmi. Pokud jde o Čínu a veřejné zakázky, chci připomenout, že Čína zatím není součástí eh, GPA, Government Procurement Agreement, já jsem o obsahu této dohody jednal na konci loňského roku. E, učinili jsme pokrok, Podařilo se nám přesvědčit některé hlavní partnery, jako je USA a Japonsko, aby trochu více otevřeli své trhy s veřejnými zakázkami. V tomto duchu připomínáme paní L. Grip, že s panem de Guchtem předložíme nástroj o reciprocitě u veřejných zakázkách. Myslím, že včera jste tady měli slyšení na toto téma a já myslím, že tento nástroj se podaří schválit ne proto, abychom uzavřeli naše trhy, ale naopak, aby se otevřely trhy těch druhých, aby to bylo reciproční a abychom si abychom se ujistili, že nedojde k takovému uzavírání v Evropě, jako třeba ve Spojených státech, kde 15 států vlastně uzavírá takto své veřejné zakázky, ale zároveň chceme v EU postupovat koordinovaně. Já jsem komisař pro jednotný trh a myslím si, že využívání GPA by mělo být eh, konzistentnější a koordinovanější. S kolegou také pracujeme na tom, aby se Čína přidala k této dohodě GPA. Paní eh, Šaldemoze hovořila o online sázení. Víte, že 23. října jsem předložil akční plán o online hrách na vnitřním trhu. První Diskuse proběhla, myslím, včera s vaším zpravodajem panem Foxem. Máme sedm hlav, pardon, pět hlavních priorit. Je třeba přizpůsobit právní rámce členských států legislativě EU, zlepšit spolupráci správních úřadů, především pokud jde o vzájemné srovnávání výměnu osvědčených postupů mezinárodními regulačními orgány, dále ochrana spotřebitelů a občanů, zvláště mladých lidí, kteří jsou nejohroženější eh, vůči některým sítím, dále předcházení podvodům a praní špinavých peněz a konečně poslední téma, které je pro mě osobně důležité, a to je zaručení integrity sportu. My pracujeme tedy na těchto pěti prioritách, paní Šaldemoze, s přihlédnutím k tomu, co se už dělá v některých zemích, třeba v Dánsku, ve vaší zemi nebo ve Francii, abychom nenarušili to, co dobře funguje. Ale myslím, že potřebujeme takový společný evropský základ, abychom mohli bojovat za bezúhonost sportu, proti uh, falšování, uh, eh, fixování zápasů, uh, abychom také chránili, chránili zdraví, eh, abychom mladé lidi chránili před eh, závislostí na hazardních hrách a podobně. Vím, že tady také je otázka rychlosti přístupu na internet, kterou jste položila. Já požádám paní Kres, aby vás informovala, eh, co se tedy plánuje z tohoto hlediska. Okay, that's a, a big variety. Tak to byla opravdu celá škála otázek, kterou se již podařilo pokrýt. Tak teď má, budeme mít zase minutová vystoupení, to budou zpravodajové. Uh, uh, takže paní Verňo, pan Žuven, paní Koráca Bild a pan Arias. Takže paní Verňo, máte svou minutu k dispozici. Já se pokusím být rychlá. Děkuji, pane komisaři. Vy už jste odpověděl tři otázky, které jsem chtěla položit, takže ty eh, zapomínám. Eh, vy jste také v rámci o profesních kvalifikacích Eh, vy jste tady hovořil o příslušné směrnici a já tady mám jeden problém, který přetrvává po hlasování a to je profesní pojištění v případě mobilitu, mobility pracovníků. Myslím, že to je důležité, abychom eh, jaksi vrátili důvěru nejen těm pracujícím, protože to je jejich právní jistota, ale je to důležité i pro občany, abych mm, ti, kteří využívají služeb těchto profesionálů, eh, byli také nějak jištěni. A já se tady spolehám na vás, že to budete řešit, protože ta problematika pojištění je velice důležitá dnes, když chcete působit někde v zahraničí, týká se to především lékařů, tak tam pak ta pojistka je velice drahá, dokonce třeba dvojnásobná, což není dobré ani pro tyto profese, ani pro občany. Děkuji. Ještě jsem měla jednu stručnou otázku. Ne, ne, minuta oběhla, říká pan předseda. Tak, pan Živán je další. Uh, ale jinak to bylo přesně na minutu načasované. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste hovořil o otázce e, petice, která se teď podepisuje v EU ohledně směrnice o koncesních smlouvách. Myslím, že to podepisují dvě kategorie lidí. Jednak ti, kteří si skutečně myslí, že existuje riziko privatizace e, vody, mají tyto obavy a vy jste předložil návrh, o kterém se za chvilku zmíním. A potom druhá kategorie lidí, kteří využívají um, tyto petici k politickému zviditelnění. Ehm, v Francii se říká, když se chcete zbavit ehm, psa, tak řekněte, že má vsteklinu, no a ve Francii to platí také tak, nebo někde v jiných zemích, když se chcete zbavit EU, tak řekněte, že chcete privatizovat, že chce privatizovat vodohospodářské služby. Takže nemyslíte si, že by bylo vhodné i e, v tom textu právního předpisu nějak oficiálně, slavnostně říci, že směrnice o koncesních e, smlouvách se nepovede k privatizaci, aby to bylo prostě nějaké oficiální slavnostní prohlášení třeba v článku 1 té směrnice. Děkuji, paní Koráca Bild. Děkuji, pane komisaři. Pokud jde o směrnici o službách, vy jste hovořil o tom včerejším slyšení, eh, které bylo opravdu velice dobré. My vás rádi všichni podpoříme, pokud jde o tu nulovou toleranci vůči neprovádění směrnice. Co můžeme udělat eh, se právou parlamentu, tak aby vám byla více nápomocná a abychom konstruktivně tedy působili, abych to vedlo ke konkrétním výsledkům, pokud jde o tlak na členské státy. Máme tady Švábovu e, zprávu o zprávě věcí veřejných. Já bych vás chtěla požádat, abyste ji využil i k tomu, že v evropském semestru budete hodně řešit otázku provádění směrnice o službách. V letech 2009 až 10 komise předkládala zprávy Radě pro konkurenceschopnost o provádění této směrnice. Já vím, že teď už jsme v jiné fázi, ale myslím si, že stále ještě potřebujeme tuto transparentnost. My chceme vědět víc a evropští občané mají také právo vědět, proč se konkrétně ta směrnice neprovádí. Potřebujeme více transparentnosti, více zodpovědnosti. Eh, je to taková myšlenka, ale eh, jak, co bychom mohli udělat pro to, aby nám členské státy říkali, proč eh, vlastně brání evropským občanům přístupu k některým pracovním místům, přitom by to nezatížilo veřejné finance. Děkuji, pan Arias. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobrý den. Já nemám otázku, ale spíše zareaguji na to, co vy jste uvedl ve svém příspěvku eh, k možnosti eh, Single Market at 3 v digitální oblasti. Naše pracovní skupina vítá tuto myšlenku. Myslíme si, že to je skvělá myšlenka protože je velice důležité uspořádat a sloučit všechny eh, činnosti a myšlenky, eh, které tento výbor provádí. A z tohoto hlediska eh, chci, abyste věděli, i když to asi už víte, že vám napomůžeme ve všem, co budeme moci, to znamená naše pracovní skupina a náš výbor eh, vám budeme nápomocní při přípravě tohoto Single Market Act 3. Děkuji. Děkuji. Tak prosím pana Barniera. Eh, ano, odpověď uvidíme, zda budeme mít ještě čas na nějaké další otázky. Ano, pokusím se o stručnost, eh, abychom dali čas ještě na třetí kolo, pokud budete chtít. Tak Bernadette Verňo hovořila o některých eh, tématech, která ještě jsou otevřená pro trialog u profesních kvalifikací. To je velice důležité téma. Jedná se o reciprocitu, konzistenci systému pojištění, je to také vlastně otázka důležitá i pro veřejné zakázky, pokud jde třeba o pojištění, které podniky musí mít, když chtějí působit v nějaké jiné zemi, než je ta jejich eh, rodna. Já eh, jsem eh, přiměl generální ředitelství, aby vedla dialog s pojistnými společnostmi. To se netýká jenom ochrany a bezpečnosti spotřebitele, týká se to i jednotného trhu, protože samozřejmě někdy se objevuje diskriminační praxe diskriminační zvyklosti a to není v duchu jednotného trhu. Takže tento dialog s pojistnými společnostmi pokračuje a já vás o tom budu dále informovat. Doufám, že se podaří najít nějaké řešení, jinak bychom o tom ještě museli jednat možná na eh, trialogu, abychom zabránili nebo odstranili tyto překážky v neprospěch spotřebitelů. Pan Juvin, eh, nad rámec toho, co už jsem řekl, Eh, tak jasně, slavnostně, oficiálně, že komise ani nyní, ani do budoucna nemá v úmyslu privatizovat vodohospodářské služby, protože to je veřejný statek. Voda je veřejný statek a já tedy samozřejmě eh, souhlasím s tím, že můžeme tento závazek v článku 1 ještě jednou slavnostně oficiálně stvrdit, zaručit tak občanům, že není žádný úmysl privatizovat vodu a rád s vámi se poradím o formulaci takovéhoto slavnostního prohlášení, které by bylo ve směrnici o koncesních službách. Paní Koráca Bild hovořila o práci, kde já se snažím být co nejtransparentnější, to je ten scoreboard, ehm, tabulky, které připravujeme. Já jsem o tom hovořil i včera se svým generálním ředitelstvím pokud jde o jednotlivé kapitoly a pokud jde o podrobnosti, samozřejmě paní ředitelka se tím eh, může zabývat, může i přijít a probrat to s vámi, aby vám ukázala bod po bodu, odvětví po odvětví, jak tedy ta směrnice eh, o službách vypadá ve vztahu s členskými státy. Ale souhlasím eh, s tím, že připravíme zprávu pro Radu pro konkurenceschopnost protože to je o to smysluplnější, že chceme-li uspět, tak je třeba, aby členské státy si to vzali za své a pracovali na tom. Ještě k tomu evropskému semestru. Já se souhlasím pana Oliho Réna jsem tu eh, kapitolu konkurenceschopnosti a jednotného trhu zařadil do evropského semestru, tak aby se nejednalo jenom o dozor nad rozpočtem, o sankce, o úspory. To jsou velice eh, tvrdá slova pro lidi a v tom evropském semestru Tedy se musí hovořit také o zaměstnanosti, hospodářském růstu, konkurenceschopnosti. Eh, s tím samozřejmě souhlasím. A pokud jde o tu nulovou toleranci, chci připomenout, že v roce 2001 Stockholmská Evropská rada eh, řekla, že deficit v transpozici by neměl být víc než 1 a půl, tehdy to bylo dva a půl v členských státech a ten cíl jeden a půl byl dosažen opět let později v roce 2006. V roce 2007 Evropská rada v Bruselu to, eh, ten cíl snížila na 1% a teď jsme na úrovni 0,6, takže vidíte, že to je veliký pokrok a myslím, že ten cíl 0,5, který je uveden v SMA 1, by měl být úspěšně splněn. Děkuji také panu Ariasovi za jeho práci. Ta, ta skupina, které předsedáte, pane Ariasi, je o to důležitější, že je otevřená i zúčastněným stranám. Já samozřejmě potřebuji práci této skupiny, jsem připraven s vámi spolupracovat, protože ta vaše skupina je velice otevřená a přínosná a jsem připraven s vámi spolupracovat na přípravě toho Single Market Act Compact 3, který by do značné míry mohl být věnován právě digitálnímu trhu. Děkuji, pane komisaři. Já bych chtěla ověřit, kolik koordinátorů bych chtěla mluvit. Ano, paní Weiler. Další. Teď bych chtěl vědět, kolik koordinátorů. Ano, zelené jsme ještě neslyšeli, takže myslím, paní Riole musí dostat slovo paní Gebhardt. Kdo další, prosím? Eh, pan Bürle a pan Víle určitě musí eh, mít slovo. A pak asi paní Weiler a pan Kreutzmann. A další? Můžete se prosím rozhodnout mezi vámi dvěma, kdo položí otázku? Dobře. Tak pokusíme se dát slovo všem. Eh, když se vám podaří otázku položit za méně než jednu minutu. Tak prosím, všichni koordinátoři začneme. paní rühle. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Eh, já jsem už připravila tiskové prohlášení, ve kterém jsem chtěla eh, odkázat na to, že dnes eh, jste přispěl opravdu k velkému vyjasnění situace. Jsem vděčná za to, co jste říkal o podnicích činných v několika odvětvích. To je důležité pro Německo i pro Belgii a myslím si, že ta diskuse se nyní uklidní díky vašemu prohlášení. Ale mám ještě jednu otázku, na kterou stále hledám odpověď a poprosila bych vás, abyste se nad tím zamyslel. Horizontální veřejná spolupráce, která často jde přes hranice členských států. A tady se navrhuje, aby se eh, nad rámec toho, o čem rozhodl Evropský soudní dvůr, aby tato veřejná, místa veřejné instituce budou v budoucnosti eh, spolupracovaly jenom na bázi eh, společných povinností a práv, ale hm, to bude problematické, když hm, mají spolupracovat pro spolupráci malých obcí, protože pro ně pak ta eh, spolupráce nebude dostatečně efektivní. Já bych vás mm, poprosila, abyste se eh, na to, eh, nad tím také zamyslel, protože z hlediska veřejných, zadlužení veřejných rozpočtů potřebujeme opravdu čerpat synergické efekty ve veřejné správě. Prosím, pan Bíle. Chcem zapytat o tabele vyniků. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych hovořit o hodnotící tabulce eh, ze strany komise. To bylo velice optimistické, protože 23 zemí eh, dosahuje cíle 1% eh, v deficitu transpozice a zbylé země nikoli. Eh, Polsko bohužel je, s tou, je tou zemí, které se to nepodařilo. Eh, to je opravdu hm, ostuda, protože Polsko zorganizovalo první Single Market Act Forum tady bych chtěla eh, použ- požádat o eh, další informace, eh, kde by Polsko například mohlo určitě snížit svůj deficit v oblasti DPH a některých dalších bodů. Pan Kreuzmann. Pardon. Já jsem chtěl poděkovat panu komisaři za vysvětlení směrnice o koncesních smlouvách, o tom, jak to, protože víte, co proběhlo e, v Německu a to všechno vychází z velké neznalosti. E, já mám jed, ještě jednu prozbu a myslím si, že to je také řešitelné. Jde o interkomunální spolupráci. Máme některé obce, které e, si třeba spolupracují tak, že společně nakoupí nějaký stroj na uklízení ulic. A eh, poprosil bych kolegu Živena, eh, pan komisař to také naznačil, že to je vlastně stejná věc, abychom takovouto spolupráci opravdu umožnili a podpořili. Paní Weiler. Äh, äh, eh, já mám Eh, prozbu, která je ještě trošku eh, širší. Eh, vy jste dnes mluvil o směrnici, o koncesích, koncesních smlouvách. Já bych poprosila, jestli, nežli se o tom rozhodne, protože to bude trvat asi do října, jestli byste s členskými státy, které mají také zájem na tom, aby ta diskuse byla věcná, abyste se společně s nimi zapojili do osvětové kampaně. V Německu to vypadá Mm, opravdu tak, že německé instituce jsou pro, ale navenek to nikdo neříká. Čili součást takovéto kampaně e, Eh, vychází také z toho, eh, že některé obce opravdu eh, provádějí a chtějí provádět soukromé obchodování s vodou. Já jsem proti, lec kdo je proti, ale málo kdo to řekne veřejně. Pane komisaři, poprosím vás také o písemnou odpověď na otázku, která dnes není na pořadu jednání. Zajímalo by mě, jak pokročila vaše práce a vaše přípravy na reformě směrnice o hračkách. Děkuji. Good question. Mrs. No, to je dobrá otázka. Prosím, další tady. Yes, muchas gracias. Eh, děkuji, eh, paní Irigoyen. Já jsem eh, nedostal překlad toho posledního bodu od vás. Jenom stručně. Zajímalo by mě, jak nakolik pokročila vaše práce na reformě směrnice o hračkách. Ano, hračky, dobře, děkuji. A e, paní Irigoyen. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mám dvě otázky velice konkrétní. Za prvé, e, finanční produkty. E, tisíce španělských rodin velmi trpí, banky je oklamaly a Eh, jaká opatření přijme komise, aby zabránila eh, těmto problémům, ale aby vyřešila ty problémy, které už existují. Hovořil jste o tom eh, v SMA 2 a také v insolventnosti. Jsou tady některé smlouvy o hypotékách v naší zemi, které vedou k tomu, že tisíce eh, rodin eh, ve Španělsku přichází o svůj domov a ocitají se na ulici. Eh, měla by existovat nová norma, která by zabránila takovým zneužitím situace ve smlouvách o hypotéce. Děkuji, paní Irgojen, paní Gebhardt. Dankeschön. Děkuji vám. Já bych eh, také chtěla poděkovat panu komisaři Barnierovi za vysvětlení, eh, co týkající se štatverke těch podniků, eh, které podnikají ve více oblastech. Ehm, a proto mám radost, že jste se dneska k tomu tématu eh, takto veřejně vyjádřil. Eh, chci vás požádat, abyste upozornil i vaše služby komise, jednotlivé složky komise, aby postupovaly také takto eh, my jsme eh, byli požádáni eh, o určité stanovisko, ale pak vlastně nakonec to, co jsme dostali, neodpovídalo vůbec tomu, co vy jste dneska říkal. Proto jsem trochu zdrženlivá ještě s chválou, protože jsem zvědavá, jestli opravdu dostaneme to, co nám bylo přislíbeno. Eh, druhá věc, já bych chtěla požádat abyste tady zopakoval svůj příslip, že e, co se týče zadávání veřejných zakázek, budete e, spolupracovat s Evropským parlamentem e, v přístupu k radě a že to nebude tak, jako v jiných případech, kdy zkušenost nakonec ukázala, že komise se vždycky postavila na stranu rady. A já si myslím, že by takovéto ujištění nebo takový příslip byl pro nás velice důležitý. Děkuji. Děkuji, to bylo jasně řečeno. Pan Schwab. Komisář. Pane předsedo, pane komisaři, já mám tři body. Za prvé, eh, single market governance, o, o tom se tu mluvilo. Samozřejmě jsou zde transpoziční deficity v členských státech, to je důležitý indikátor, ale velký problém, před kterým stojíme, to není transpozice, ale používání a prosazování jednotného vnitřního trhu. A podle našeho názoru eh, tady opravdu musí komise dělat více, tak abychom měli transparentní přehled o tom, kde je transpozice opravdu pokul, pokulhává. Eh, mm, eh, dále mm, zásobování vodou, dodávky vody. Eh, tady je opravdu nutné, aby komise zareagovala politicky a to může vypadat i tak, jak navrhoval náš zpravodaj Filip Živé. Nesmí se otálet a čekat na podpisy dalších, pod dalšími občanskými iniciativami. Komise musí opravdu politicky eh, zareagovat. A poslední věc, eh, Single Market Act 3. Momentálně zažíváme eh, to, že máme čtyři velké směrnice, které jdou do trialogu současně, protože musí být ukončeny v tomto období. Je to enormní pracovní zátěž pro kolegy a není uspokojivé, jak se musíme stavět k některým detailům. Čili já vás prosím, aby jste nezapomínali na Single Market Act 3, ale aby se naše práce v této oblasti nemusela tolik tříštit. Děkuji. Um, Děkuji. A dávám slovo komisaři Michelu Barnierovi, aby odpověděl. Děkuji, pane předsedo. Paní Rile. Ano, myslím, že horizontální spolupráce je velice důležitá a že um, můžeme a chceme tuto věc zajistit. Tato horizontální spolupráce mezi obcemi, které ani nemusí být přesně vedle sebe. Eh, mohou být dokonce i na každá na jiné straně hranice. Ano, to chceme zahrnout do veřejných zakázek i do koncesních smluv. Principy, které eh, se tady stanovily, zůstávají platné. A chci připomenout, že musí jít o skutečnou spolupráci s právy a povinnostmi. A mým záměrem zejména v textu o koncesních smlouvách, je tuto spolupráci eh, na horizontální úrovni posílit. Spolu se spravodajem na tom chci pracovat dále a také jsem o tom hovořil před chvíli, když jsem zmiňoval Stadtwerke, které mm, působí v sousedních obcích a důležité je, aby se veřejné peníze eh, využívaly co nejúčinněji. Rozhodně na tom budu eh, paní Rile rozhodně pracovat velice mm, intenzivně. Pan Bilan. Ano, samozřejmě. Eh, hodnocení transpozice není vždycky zcela jednoduchá věc. My prostě říkáme objektivní pravdu, opírající se o čísla. Ta tabulka eh, vyjadřuje mm, situaci, která někdy pro některé země je obtížná. Ale právě chceme povzbudit země, které mají spoždění, aby pokročili vpřed. Takže to je prostě taková fotografie a tady se vládami, které mají velké problémy s transpozicí, budeme vést dialog eh, Platí to i pro polskou vládu, kdy budeme diskutovat v nadcházejících týdnech, jak jim pomoci. Nejde o to, abychom jenom klepli přes prsty. Eh, je, hovoříme o nulové toleranci, ale nejde o to, abychom je jen trestali. Setkávám se s národními úředníky, kteří eh, mají na starosti směrnici o službách, vnitřní trh a já bych chtěl, aby si vzali za své Eh, za svou dobrou implementaci. Jde o dialog s Bruselem a Brusel s nimi pracuje. Já už jsem viděl pozitivní eh, důsledky u směrnice u služeb. Eh, otázka DPH. O tom jsem ještě nehovořil, ale budu o tom hovořit se, soudru, se mm, kolegou Šemetou, který se tomu věnuje můžeme vést určitý bilaterální dialog. Budete-li chtít. Pane Krojcmane, děkuji za e, toto objasnění. Já jsem politik, podobně jako vy jste politici. A nešokuje mě e, veřejná diskuze či petice, e, když se tam věci řeknou přesně. Proto jsem tak trošku vehementně a oficiálně vyjádřil své osobní mínění a také mínění celého kolegy a komisařů. Rozhodně nebudeme v žádném případě nařizovat či usměrňovat privatizaci vody. A paní Gebhardt říkala, že eh, je to složité. No to, co já jsem teď právě řekl, to nebylo v textu doposud. Já to říkám jako věc novou. Já jsem vám naslouchal, naslouchal zpravodaji, který mě navrhl eh, takovou formulaci, naslouchal jsem panu Krojcmanovi, panu Švábovi a proto myslím, že aby se věci vyjasnily, eh, aby se zabránilo negativní interpretaci, předkládám nový návrh. To je pravda, to ve starém textu nebylo já bych tady, eh, budete-li chtít, eh, souhlasil s zvláštním setkáním, eh, aby to, co říká komisař, bylo to tež, co říkají jeho útvary. Většinou to tak je, jen tady v tomto případě nikoli, protože tady toto je nová věc, paní Weiler. Na základě těch objasnění a toho kroku vpřed, který si přejeme, myslím, že pravidla všech případů, které v Bavorsku, Německu obecně či v Rakousku byly předloženy, na základě eh, toho tvrzení, že tady vůbec není snaha o nějakou privatizaci, tak doufám, že tím reaguji i na to, co trápí Slovinsko. A my v komisi to můžeme takto řešit eh, v trialogu eh, s příslušnými vládami a říct si věci tak, jak jsou. Potřebujeme minimální eh, začlenění těch eh, koncesí. Nepřítomnost eh, pravidel je v neprospěch zákazníka, občana, spotřebitele. Mohou být případy korupce, mohou být případy diskriminace. Jsme v jednotném trhu a musíme dovést tuto logiku až do konce aniž bychom samozřejmě ohrožovali veřejný statek, kterým je voda a zcela jasná suverenita potvrzená ve smlouvě, kdy eh, místní orgány mají svobodu a svrchovanost tyto věci řídit, jak si přejí. Paní Iregujan, je návrh směrnice schválený 31. března, eh, týká se eh, hypoték a já jsem přesvědčen, že v této věci je třeba udělat další kroky. Právě proto, že eh, krize, kterou prožíváme, tomu dává novou důležitost. Probíhají některé trialogy, eh, včetně otázky hypoték. A myslím, že tady máme dost široké akční pole pro vyřešení eh, hypotečních úvěrů spolu se spravodajem, který je velice aktivní a velice odhodlaný, na tom můžeme pracovat. Paní Irogoje, nechci, eh, aby vzniklo nedorozumění. Já, jakožto komisař pro vnitřní trh, já vypracovávám texty, eh, mm, těžko mohu zajistit, aby eh, všechno bylo jasně proaktivní, reaktivní současně. Eh, eh, já mohu říct jedinou věc. Žádný finanční sektor eh, neunikne našim předpisům ve finanční regulaci. 28 zákonů za tři roky, zhruba 10 už jich bylo schváleno o důležitých témat. Například díky vašemu schválení vstoupí v platnost technické normy u derivátů. To je velice důležité téma. Hovoříme o šestistech miliardách eh, dolarů, které se tady pohybují. Potřebujeme transparentnost, potřebujeme vnést světlo do situace, kde mnozí světlo rádi nemají. Minulý týden eh, američané a další eh, partneři z G20 by měli udělat totéž. To ovšem nemůže eh, napravit eh, škody napáchané minulou krizí. Je třeba, aby banky z toho vyvolily poučení do budoucna, ale těžko napravíme škody, které již nastaly. Tady pravidla kapitalizace, další pravidla, které musí banky respektovat, například zneužívání trhu eh, v bankovnictví Eh, když banky provedly nějaké manipulace nebo dokonce eh, podvody, no tak pak chceme, aby bankéři šli do vězení, aby za to byli potrestáni. Eh, musíme tady jasně stanovit škálu trestů za ty nej hroznější manipulace v bankovnictví. Ale jsou i další, jak vnitrostátní, tak evropské nástroje, které mohou pomoci občanům, na které dolehla současná krize. Já vám děkuji za vaše otázky, děkuji za toto diskusy, doufám, že jsem eh, v některé věci vysvětlil, další věci ještě písemně vyjasním konkrétně tazatelům. Děkuji vám mnohokrát, eh, jako vždy. Měli jsme 15 otázek a zvládli jsme je v rekordním čase. Podařilo se všecky projednat. Já budu nadále s vámi v kontaktu a děkuji za to, že jste k nám eh, dnes dopoledne zavítal. Thank you. Did you see that? So can I ask anybody... Eh, prosím o klid. Eh, ti, kdo nechtějí zůstat na další dvě prezentace, prosím, eh, tiše opuste sál. A paní Gebel se ještě vrátí, že? Tak prosím, máme ještě dva body na programu. Paní Weiler, budeme probírat nyní a pak eh, to bude i veřejná prezentace pro ty, kdo to nemají eh, možnost eh, sledovat nyní přímo. Máme tady dvě velmi zajímavé iniciativy. Já bych chtěl poděkovat eh, kolegům za eh, vstřícnost. Myslím, že bylo dobře, že jsme mohli vyslechnout co nejvíce otázek, ale tady pan eh, kolega mě vlastně neposlouchá, chtěl jsem mu něco k tomu dodat. No, neposlouchá mě. To nevadí. Já jsem jenom říkal, že prostě eh, nemohli jsme eh, tu otázku ještě, vaši otázku ještě vměstna do diskuse, uděláme to příště. Takže teď jsem velice rád, že mohu eh, přivítat Louis Filipa Žira, který je z komise a který je nám velice dobře známý, věnoval se otázce směrnice o rekreačních zařízeních eh, rekreačních lodích, nyní se věnuje otázce radiových zařízení. Je to předpis, či lépe řečeno reforma evropské legislativy, které se věnuje paní Weiler, která bude zpravodajkou pro toto téma. A když eh, jsme v roce 2009 začali eh, sledovat tuto otázku z hlediska eh, posouzení dopadu, tak jsme se s koordinátory dohodli, že vám dáme slovo a snad se to podaří za 10 minut. A pak snad ještě se dostaneme k nějakým dalším dvěma bodům, takže doufám, že to takto zvládneme, včetně stínových zpravodajů. Prosím, vidím, že je tady také pan, pan Van de Kamp, eh, takže máme vlastně dva stínové zpravodaje a pan Mendes. Dobře. Takže máme tady určitý tým stínových zpravodajů. Takže, pane uh, Gerao, můžete prosím předložit eh, své vystoupení? Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tu možnost. Já jsem vždycky velmi rád, když můžu přijít do vašeho výboru. Je to pro mě velká podsta. Eh, když můžeme společně probrat eh, otázky, které vás zajímají. Hovoříme tedy o přeskumu eh, textu, který se týká radiových zařízení. Hovoříme o oblasti, eh, kde máme již posouzení dopadu a máme návrh. Hovoříme o sektoru, eh, který představuje eh, velký objem, velký finanční objem a podobně jako v jiných sektorech průmyslu se prožíváme období krize a je tady deficit 7 miliard eh, eur. Tato směrnice je směrnice nového přístupu, to znamená, že eh, stanovuje určité požadavky a definuje harmonizované standardy a samozřejmě také odpovědnost eh, Eh, distributorů i eh, orgánů dohledu nad trhem. Diskusy, kterou vedeme o již existující směrnice, eh, konstatuje, že není tady příliš mnoho závažných otázek, které by bylo třeba řešit. Jde pouze o určitá přizpůsobení, uspůsobení, abychom měli lepší právní předpisa, aby byl lépe uplatňován. Proces začal v roce 2007, kdy proběhla veřejná konzultace na toto téma, pak eh, se diskutovalo se zástupci členských států, zástupci výrobců, normalizačních orgánů a eh, pak začal proces posouzení dopadu, který, který začal v roce 2010. Další veřejná konzultace začala v červenci a září 2010 o Eh, možných variantách a konečně eh, v říjnu 2012 komise schválila návrh textu. Takže hlavní otázky, které tady zbývají, za prvé je to nízká úroveň eh, dodržování předpisů. Bylo spuštěno několik kampaní, které se týkaly různých časových období a různých produktů a e, e, zjistilo se, že e, dodržování je na výši 28 až 56 což znamená, že je to velice nízká úroveň. V tomto směru se řešily otázky. že je zapotřebí určité objasnění definic produktu. Eh, když jsou tak nízké úrovně dodržování, tak to vlastně znamená situaci eh, nekalé konkurence mezi těmi, kdo dodrž, mají nízkou úroveň dodržování a těmi, kdo ji mají vyšší. Způsobuje to eh, velké problémy pro účinné využívání rádiového spektra. Další oblast, kterou řeší nový návrh, to je objasnění ustanovení. Především je tady otázka přijímačů. Někteří, eh, eh, některé přijímače spadají do rozsahu eh, tohoto textu a jiné nikoli. A to byla otázka, která nás vedla ke zvážení problémů, které to vytváří. Máme totiž ještě jednu směrnici o magneto, eh, magneticko-elektrických kompatibilitách a tam jsou také určité požadavky, které je třeba plnit. Eh, závěr, ke kterému jsme došli, je, že rozsah působnosti směrnice by se měl týkat rádiového zařízení se schopností vysílání tedy vysílače do toho spadají a všechny přijímače e, naopak do toho nespadají. E, také určité administrativní aspekty byly požadovány, bylo třeba je vyjasnit. A další téma, které řada účastníků diskuse uváděla, bylo to, že současná směrnice nepočítá s ustanoveními, která zajišťují interoperabilitu zařízení RTT, například Jde o oblast, která je předmětem mnoha diskusí a otázek, což nebylo obsaženo v první směrnici, mm, to především otázka GPS a přijímačů Galileo. Jde nám o, o zahnutí také inovativních radiových e, zařízení a vede nás to k závěru, že tyto otázky jsou velice propojeny s harmonizací eh, využívání spektra a to je eh, další diskuse, další proces a další právní předpis, eh, který sem také spadá. Posouzení dopadu. U cílů, které byly, můžeme se podívat na další diapozitiv. Cíle tohoto přeskumu. První je eh, zlepšit eh, uplatňování, provádění směrnice, dodržování směrnice. Dále umožnit eh, provádění všech požadavků a konečně co udělat pro to, abychom odstranili regulační překážky přístupu na trh pro inovativní rádiové zařízení. Pokud jde o první cíl, varianta, která byla zvolena, je varianta, která nás eh, vede k plnému přizpůsobení se stávající směrnice novému regulačnímu rámci. A která eh, také zavádí požadavek registrace v případě zařízení, kde nebylo dosaženo plné schody. To je otázka registru, je eh, v rámci pravomoci, o kterou žádá komise eh, a kterou chce získat od parlamentu i rady. Eh, nechceme mít automatickou registraci všeho zařízení. Naopak chceme tímto ustanovením dosáhnout toho, že orgány dohledu nad trhem poté, co zjistí, zda je tady e, zařízení, které systematicky nedodržuje právní předpisy a jestliže tedy taková situace nastane, e, pak je třeba přijmout určitou iniciativu. Může to být například Eh, nějaká vysílačka v nemocnici, která může pro mé mít interferenční vliv na některá lékařská na některé lékařské přístroje. Čili tolik první cíl. Druhý cíl, eh, náš cíl B, tak tady se navrhuje objasnění některých ustanovení zjednodušení administrativních požadavků a také žádost, aby parlament a rada zmocnili komisi, aby umožnila aplikaci e, směrnice v nových oblastech u některých zařízení, jako je některý software využívající rádia kdy například software změní fungování eh, rádiového přístroju. Eh, je to tedy otázka dostupnosti a také otázka eh, radiových vysílačů. A konečně, pokud jde o cíl C, jak už jsem to zmínil, to je Jeden eh, velký problém, který se ovšem netýká rozsahu působnosti této směrnice, je tady například jednotné místo pro experimentální licence a také otázka spolupráce mezi regulátory, případně normalizačními orgány a podobně. Teď můžeme pokročit eh, k legislativnímu návrhu. Eh, další eh, diapozitiv hlavní změny. První velká oblast změny se týká přizpůsobení se novému legislativnímu rámci s respektováním definic o požadavky na eh, hospodářské subjekty, otázka posouzení eh, souladu, posouzení schody a pak tedy v oblasti eh, pole působnosti jsou některé nové definice rádiových zařízení, včetně zařízení, které úmyslně vysílá signály a používá rádiové spektrum. Potom následující oblast hlavních změn. Vidíte, že článek 3 předpokládá možnost připravit právní předpisy s ohledem na interoperabilitu v rámci nové směrnice. Článek 5 otevírá možnost registrace a pak tady jsou vyjasněny vztahy mezi touto směrnicí a směrnicí o používání rádiového spektra a zjednodušení administrativních povinností. Konečně přizpůsobení se eh, smlouvě o fungování EU a žádost o prováděcí pravomoci tak jak je to v článku 8 odstavec 3 a v článku 10 odstavec 9. A aktiv pro přenesené pravomoci, to je uvedeno v článku 2.3. Přizpůsobení se technickému pokroku, článek 3 odstavec 3. To zahrnuje eh, kategorie vybavení, které, eh, který se dotýkají některé základní požadavky. Článek 4 odstavec 2 poskytování informací o schodě rádiového eh, vybavení eh, vydefinovaného na základě softwaru a článek 2 registrace rádiového vybavení v rámci některých kategorií. Takže to Eh, jsou hlavní záležitosti, eh, jimiž se lišíme od současné směrnice. Samozřejmě jsme připraveni poskytnout další podrobné vysvětlení ohledně jakékoliv oblasti návrhu. A samozřejmě kdykoliv bude mít o to výbor zájem. Děkuji. Děkuji že máme tak málo času, ale máme, eh, myslím, že to bylo zajímavé si to celé vyslechnout a já tedy dám možnost paní Weiler až tím zpravodajům. Můžeme s tomu ještě věnovat 10 minut. Takže nejprve paní Weiler a může nám tedy říct, na co se chce případně konkrétně zaměřit. No. Děkuji, pane předsedo. Já teď také nevím, jak bychom měli formálně postupovat, protože první velká debata eh, mezi frakcemi už nemá dostatek času, ale rozhodně by měla, eh, předložím zprávu, protože z politického hlediska je to eh, velmi mm, důležitá směrnice a není to jenom technická směrnice, ale pro občany a spotřebitele je enormně důležitý důležitá, protože bude mít celou řadu dopadů, které si možná v tuto chvíli ani neuvědomujeme. Já každopádně děkuji eh, velice komisi za eh, tuto souhrnou zprávu. Eh, kolegyně a kolegy, mm, kteří se o to téma zajímají, bych ráda upozornila na dopadovou analýzu, která pro naši diskusi je určitě velmi důležitá. A4 až C1 to jsou předkládané možnosti, to nám příliš nepomůže, my se musíme sami podívat, co z toho je pro nás nejdůležitější, nejvýhodnější. Jde o to, že se tady zjednodušuje eh, stávající zákonný předpis eh, a také se upravuje podle nejnovějšího stavu techniky. Pro mě a mou frakci je důležité, aby ochrana spotřebitele eh, stála rozhodně v popředí zájmu a to právě proto, protože celá řada produktů, které jsou na trhu, neodpovídají konformitě a o to důležitější je, abychom eh, zavedli jiné standardy. Eh, je správné, že se plánuje také při hodnot cení při follow-up eh, konzultovat spotřebitelské organizace. Já bych si přála, abychom je konzultovali již předem a abychom to také uvedli v soulad s ochranou osobních údajů. E, kromě ochrany spotřebitele je pro nás velice důležitá praktická proveditelnost, tedy zjednodušení. Já jsem mm, viděla, že je tady e, celá řada e, složitých pravidel a složitých e, administrativních předpisů, které vůbec nejsou zapotřebí a které vlastně ničemu nepomohly. Dvě velké oblasti musíme ještě prodiskutovat. Jednak rozsah působnosti, Mm, tady jsme se ještě nedohodli, jak daleko budeme zacházet. A druhá oblast to, je, to jsou registrace. Je dobré, že eh, to nebude probíhat automaticky, ale každopádně bychom eh, se měli nad tím také ještě zamyslet. Já samozřejmě jsem si vědoma toho, že některé hospodářské eh, asociace budou tu registraci se snažit ehm, odsouvat a nebudou eh, z různých důvodů eh, chtít se té registraci podrobit, ale eh, to určitě musíme nějak vyvážit. Akt přenesené pravomoci zatím jsou ještě tři otazníky. Sice nejsme úplně proti, ale musíme se rozmyslet, co, jak si jakou plnou moc udělíme komisi a um, co bude v kompetenci členských států. Prohlášení o schodě mm, a vysledovatelnost těchto zařízení. O tom musíme také diskutovat zde a také o zajištění koherentnosti s ostatními směrnicemi, o kterých nyní diskutujeme. Například e, kolegyně Rojtová má zprávu, která se tohoto tématu také dotýká, a e, nebo radiové frekvence a směrnice o nich. S tím se musíme také nějakým způsobem vypořádat. To jsou tedy moje nejdůležitější připomínky, zjišťování zpětné vazby eh, v terénu. Eh, nejde o byrokracii, jde o to, aby eh, uživatelé sami říkali, jaký je rozdíl uplatňování této nové směrnice a té dřívější. Ehm, takže myslím si, že toto je opravdu důležitá a ehm, užitečná věc z politického hlediska. Si myslím, že možná um, když řekneme, že teď ještě více než dříve můžeme nutit výrobce k tomu, aby vyráběli jednotné nabíječky. A to nám asi získá větší podporu. E, teď je to tedy na nás, abychom trošku e, zatlačili na toto. Tady samozřejmě všichni, kdo si kupují e, mobilní telefony a jiná zařízení, jsou určitě pro, aby nabíječky byly jednotné. To je důležitá věc a Eh, důležité je také, abychom, eh, abychom eh, tato krátkovlná zařízení mohli používat, aniž by docházelo k interferencím s dálkovým ovládáním nebo dokonce s elektrickými zubními kartáčky. Takže to je z mé strany v této první fázi vše. Děkuji. Ano, to tedy já jsem zvědavá, jak budu brát eh, elektrické zubní kartáčky na dálkové ovládání, to bude zajímavé, na to se moc těším. Tak eh, pan eh, Van de Kamp, další kolegyně, vím, že máte na starosti otázky interoperability, takže pane Van de Kampe. Ik realiseer me heel goed dat we weinig tijd hebben. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi jasné, že máme málo času. A já jsem si vždycky myslel, že eh, eh, toto je jedna z perel jednotného vnitřního trhu, ale když se podívám na aplikaci stávající směrnice a na analýzu dopadů, tak eh, si myslím, že tak, tak o tom začínám trochu pochybovat protože um, úroveň dodržování je příliš nízká. Můžeme se podívat do zprávy paní Weilerové, e, jestli bychom tam mohli mm, položit nějaké důraznější otázky, protože pokud tomu tak je, tak e, to e, by vnitřnímu trhu příliš nepomůže. Já podporuji otázky a připomínky paní Weilerové a chci zdůraznit tři věci. Jednak systém registrací, Eh, ona mm, kolegyně Weilerová to také zmínila. Eh, ptám se, jestli tady není nebezpečí takové, že vlastně tady vytvoříme ještě větší byrokracii, nežli um, je zapotřebí v souvislosti s registracemi. A druhá otázka, výrobky z třetích zemí. To máme zmíněno v článku 6. Eh, my si nemyslíme, že je to tak docela jasné, eh, s jakým způsobem produkty z třetích zemí mm, budou spadat pod tuto směrnici, jak je zařadit pod tuto směrnici. A za třetí ještě aktiv mm, přenesené pravomoci a mm, delegované, eh, tedy a jiné postupy. Já myslím, že eh, různé z těchto postupů ani nevyžadují, aby byly zařazeny pod, eh, pod eh, aktiv přenesené pravomoci. Takže tolik moje první reakce, pane předsedo. Děkuji. Uh, Mr. Mendes? Uh, thank Pan Mendes. Já jsem včera večer byl jmenován jako stínový zpravodaj, takže jsem se nestihl ještě moc připravit. Uh, protože o toto téma nějak nebyl příliš velký zájem. No a jakožto koordinátor jste prostě takový odpadkový koš a spadne na vás to, co ostatní nechtějí. Takže já mám otázku, pokud jde o standardizaci nákladů, eh, vlastně podle pana Tajányho na konci tohoto měsíce toto se poměrně postupně bude odbourávat a je tedy toto směrnice, kam to můžeme vložit, nebo komise představí něco jiného? Protože on oznámil, že to bude buď dobrovolný systém, jako v minulých letech, a nebo že tedy eh, se připraví jiné právní předpisy, které by to řešily. Takže to je moje jediná otázka prozatím. Tak eh, Nevím, jestli pan Girau může zareagovat eh, během jedné minuty, ale jsem si jist, že paní Vajlerová se sejde se všemi stínovými zpravodaji co nejdříve a pan Girau možná by mohl přijít na tu uh, schůzku stínových zpravodajů, protože máme málo času. Protože máme ještě další prezentaci, tak nevím, jestli chcete nějakou rychlou závěrečnou poznámku. Uh, Uh, so, yes, uh, thank you very much. Ano, děkuji. Prozatím tady se nenadnesly žádné konkrétní věci. Můžeme si to samozřejmě vysvětlit eh, podrobně v příhodnou dobu. Pokud jde o ty náklady mobilních nabíječky u mobilních telefonů, tak eh, určitě eh, možná budeme před, připravovat právní předpisy, ale pouze tehdy, když zjistíme, že je to nezbytné. Děkuji. Okay, well, thank you very much indeed for doing that. Děkuji vám, budeme se na to těšit. Tak eh, paní Vajelerová říkala sama, že to je důležitá součást právních předpisů vnitřním trhu, poukázal na to i pan Van de Kamp a já myslím, že také je třeba řešit otázku dostupnosti e, pro postižené. E, to je zmíněno v směrnici o univerzálních e, službách, také to trochu úzce souvisí s tou směrnicí o službách. Prostě je třeba řešit dostupnost služeb pro postižené k těm radiokomunikačním zařízením. Děkuji vám všem a teď přejdeme k poslednímu bodu. Jedná se o prezentaci o posouzení dopadu. Tak jak to zhodnotilo naše, hodnoce, naše oddělení, zhodnotilo to hodnocení komise, které se týká společné evropské právní úpravy prodeje. Je to poměrně složité téma. Máme tady, eh, tady tým, který pracuje na stanovisku pro výbor Jury. Spoluzpravodajové jsou paní Gebhardt a pan Mayer. Pak tady máme stínové zpravodaje, paní Rühle, pan Fox a další. Kdo to bude eh, prezentovat? Výsledky studie paní Bala, kterou tento výbor dobře zná, protože ona je účinným a efektivním členem sekretariátu a teď vede jednotku nebo odbor eh, hodnocení dopadu. A já ji tedy poprosím, aby nás seznámila s klíčovými závěry. Možná tedy přejdeme rovnou k prezentaci, pokud budou souhlasit zpravodajové a pak bychom si vyslechli komentáře. Jedná se tedy o prezentaci Eh, my asi u řady věcí nebudeme moci mm, je projednat ještě dnes dopoledne a dám tady teď slov Elke Belán. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za příležitost eh, prezentovat naši práci na výboru IMCO. My jsme tuto prezentaci měli i na výboru pro právní záležitosti ale přikládáme velký význam tomu, že výbor IMCO byl právě tím výborem, který nás požádal o provedení této práce, tak abychom udělali obecnou eh, diagnozu situace, zaměříme na některé konkrétní body. Cílem této práce je zjistit, zda komise pos- připravila posouzení dopadu takové, které poslancům a radě později umožní získat především užitečné a také spolehlivé informace, tak aby opravdu se mohli rozhodnout na základě jasných podkladů. Budu velice stručná, protože vím, že času je málo odkážu vás na náš dokument, pokud vás zajímají detaily. My jsme vlastně zveřejnili dva dokumenty. Jeden je naše podrobné posouzení a druhý dokument to je výzkumný dokument eh, externích odborníka profesora Kováče z Lublaňské univerzity, kterému jsme položili některé otázky týkající se odborných záležitostí a tu jeho práci jsme pak použili jako základ pro naši práci, takže jsme to zveřejnili odděleně, ale měli byste oba ty dokumenty mít k dispozici na stole. Pokud jde o naše závěry. Celkově, pokud si přečtete toto posouzení dopadu, patří eh, to tedy k lepším posouzením dopadu ze strany komise i se všemi nedostatky, k nimž se dostanu. Podíváte-li se na to, eh, srovnáte-li to s hlavními směrami, směry komise, kde je uvedena metodika pro zpracování posouzení dopadu, tak to není špatné. Je tam poměrně jasně definován výchozí problém, je tam odkaz na konzultace zúčastněných stran a dokonce, a to je pozoruhodné, protože je to, se to stává zřídka, je tam vyčíslený odhad předpokládaných přínosů a nákladů návrhu. Takže v tom spočívá jedna kvalita té zprávy, ale také e, jedna slabá stránka. Protože slabou stránkou tohoto posouzení dopadu je způsob, jakým komise využila dostupné nebo nedostupné v tomto případě údaje eh, pro vyčíslení přínosů a nákladů. Eh, uvedu to podrobněji, protože je to ústřední bod naší diskuse. Hlavní koncept použitých posouzení dopadu je koncept těch transakčních nákladů. To se v posouzení dopadu definuje jako omezené, náklady omezené na ty, které přímo souvisejí s přeshraničním obchodem a konkrétně v tomto případě vyplývají z rozličností smluvního práva. Takže ve všech transakcích eh, B2C nebo B2B jsou takovéto transakční náklady. A část z toho jsou náklady vyplývající z rozdílu ve smluvním právu. Centrálním bodem posouzení dopadu je to, že by to mělo prokázat za prvé, jaký je rozsah těchto transakčních nákladů definovaných takto omezeně a za druhé, jak návrh ovlivní tyto transakční náklady, protože to je cíl omezit náklady a zvýšit přínos harmonizovaného nebo částečně harmonizovaného systému. Jakýkoliv systém, i když to bude systém dobrovolný, volitelný, eh, samozřejmě zase přinese i další transakční náklady, třeba jiné, než které existují nyní. Nakonec je tedy důležité vyvážit transakční náklady které existují v tomto okamžiku a které vzniknou po provedení tohoto nástroje. Jak komise přistoupila k tomuto výpočtu? A zde spočívá hlavní problém tohoto posouzení dopadu. Ty údaje, které byly použity k výpočtům, jsou eh, extrahovány ze tří zdrojů. Za prvé e, průzkumy Eurobarometru a ty druhé dva jsou poměrně e, omezené, omezená šetření na jednom panelu malých a středních podniků a ten druhý na panelu IBGP. Tyto panely, pokud se podíváte na základní dokumenty, sami říkají, že nezastupují celou EU, takže tady spočívá problém Výzkumy Eurobarometru a ty dva panely dávají vlastně informace jdoucí stejným směrem. A sice, že transakční náklady v přeshraničních situacích eh, jsou do značné míry nebo do jisté míry ovlivněny eh, rozdíly ve smluvním právu, ale ta přesná míra tu nelze vypočíst. Eh, výzkum Eurobarometru samozřejmě poskytuje velice hodnotné informace, ale prostě se nehodí pro tento účel. Nemůžete extrahovat z nějakých kvalitativních odpovědí poskytnutých podniky nebo zástupci podniků po telefonu. Nemůžete extrahovat, eh, provádět extrapolace na čísla, o něž pak budete opírat eh, hodnocení dopadu. To z vědeckého hlediska je nepřijatelné. Takže to jsme, eh, tak, takovému jsme dospěli závěru a nejsme jediní, protože e, zazněla veliká kritika tohoto posouzení dopadu právě z těchto důvodů. My jsme se tedy nespokojili s tímto výsledkem a naší další otázkou bylo, zda je možné e, to udělat lépe. Zda je možné nějak přesněji spočítat transakční náklady. My nejsme ekonomové, požádali jsme tedy eh, externí odborníky, eh, odborníka na právo a hospodářství a bylo nám řečeno, že je možné tu metodu komise vylepšit, ale v konečném důsledku nikdo nebude schopen uh, dát nějaký konkrétní vzorec, pomocí nějž spočítat transakční náklady. Pokud by někdo takový vzorec vymyslel, tak to je budoucí nositel Nobelovy ceny za ekonomiku. Takže jsme v situaci, kdy eh, máme posouzení dopadu, které vypadá eh, velmi chválihodně, eh, dává jasnou informaci a několik proč informací v opačném směru. Říká, že toto nařízení by mohlo mít pozitivní vliv na snižování transakčních nákladů v přeshraničním obchodě, ale je zcela nemožné, dát nějaké spolehlivé odhady, které by se eh, týkaly konkrétního přínosu návrhu. Tohle možná komise měla udělat jasněji, posouzení dopadu a měla říci jasněji, že údaje nejsou k dispozici a neměla tedy předstírat, že ty údaje a výpočty jsou platné. Takové tedy jsou naše závěry a velice ráda to s vámi proberu podrobněji. Děkuji. Good. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát za tento jasný popis. Já musím ještě přivítat pana Stavrmajera, to je také starý dobrý přítel našeho výboru. A já teď asi dám slovo eh, oběma spoluzprovodajům, aby zareagovali, aby nám řekli, jak hodlají dále postupovat. Takže nejprve paní Gebhardt a potom pan Majer a potom také případně stínoví zpravodajové, kdyby se chtěli vyjádřit. Takže paní Gebhardt. Já taky Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Balon za eh, vynikající práci a jsem ráda vždycky, když vidím, že služby parlamentu eh, odvádějí opravdu takhle dobrou a důkladnou práci a eh, zajistí si externí informace, pokud je to zapotřebí, to ukazuje, eh, jaký je význam těchto služeb, které máme. Z toho, co bylo řečeno, si myslím, že vyplývá, že metodologie Evropské komise při hodnocení dopadů je vlastně lepší, nežli jsou obvyklé metodologie. To si myslím, že je v pořádku a těší mě to, ale co mě zajímá mnohem více je to, jaký je obsah a jaké jsou závěry a na jakém základě byly ty závěry vyvozeny. A tady je jeden ze dvou nejdůležitějších bodů, eh, kde argument, ze kterých vychází argumentace komise, eh, a sice jsou to transakční náklady, které eh, by se snížily a mm, tedy došlo by ke zlevnění, snížení eh, dokonce cen produktů pro občany. Tak jak jste právě říkala, eh, jednoho dne budeme mít nositele Nobelovy ceny, který nám řekne, jak vypočítávat transakční náklady. Eh, tak aby opravdu měly výpovědní hodnotu. A mm, s velkým zájmem jsem se dívala do dopadové analýzy Evropské komise eh, že celá, a viděla, že celá řada podniků vůbec neví, jaké jsou jejich transakční náklady, nejsou schopny je vyčíslit a to, to nám ukazuje, že skutečně analýza dopadu Evro, mm, provedená Evropskou komisí eh, vlastně mm, má takový nejistý základ. A druhý velký argument, který v dokumentu paní eh, Baronce také eh, dá nalézt, eh, to je pokles spotřebitelských cen. A tady musím upozornit ještě jednou na to, co nalezneme na straně 107 analýzy dopadů od Evropské komise. Tam tedy komise e, sama říká, že na základě e, vyšší konkurence, e, na základě zavedeného, zavedené právní úpravy prodeje se dá počítat s poklesem cen o žádná celá 0,4 až žádná celá 0,7 žádná celá 0,4 a žádná celá 0,7 Pokud toto je argument proč zavádět nový systém, tak si myslím, že e, to je asi trošku směšné. A ještě jeden citát e, na straně 26 e, té práce našich služby je vyhodnocení pouze dvou malých a středních podniků a eurobarometru, co se týče rozsahu působnosti. Takže eh, to by se tady mělo znovu zdůraznit, že eh, to vlastně ukazuje, že eh, rozsah nebo jak si platnost té dopadové analýzy není um, eh, zas až tak obrovská. Eh, potom máme směrnici o mm, ochraně mm, práv spotřebitelů eh, a mm, ta přináší plnou harmonizaci a v návrhu Evropské komise ty oblasti, které již máme harmonizované v té směrnici o ochraně spotřebitele, se zase objevují v tom dobrovolném systému eh, a jak v evropském právu, tak v národním právu. A ta směrnice o ochraně práv spotřebitele se tam zase neobjevuje. Takže máme tři systémy vedle sebe a jestli tohle je právní jistota, tak eh, nad tím opravdu jenom kroutím hlavou a my jako jakožto politici eh, jsme, eh, se musíme zasadit o právní jistotu, protože to je náš úkol. A ještě jedna věc, měla, mohla bych toho říct i mnohem více, ale vidím, že čas eh, je neúprosný, takže bych ráda upozornila na slyšení, které jsme měli včera na téma provádění směrnice o službách a také na to, co řekl pan Perkman v této souvislosti. On řekl, že velká nevýhoda, kterou máme na jednotném vnitřním trhu v oblasti služeb, je heterogenita práva heterogenita právních předpisů a doporučoval, abychom se více zaměřili na harmonizaci. A proto bychom e, to, co říkají naši odborníci, a On sám eh, rozhodně není eh, sociálním demokratem, eh, ale pokud nám tyto instituce říkají, že harmonizace je tím správným krokem, tak bychom se tou cestou měli vydat. A právě v oblasti digitálních produktů například máme obrovskou šanci, protože tam je v členských státech jenom málo právních předpisů a my tady máme možnost vytvořit jednotné evropské právo. A to si myslím, že je cesta, kterou bychom se měli vydat, kterou já preferuji a kterou také doporučuji našemu výboru. Um, Mr. Meyer, did you want to add some... Pane Majere, chcete něco dodat? <clears throat> Já auch in... Ano, i přesto, že musím být stručný, tak možná k té poslední otázce eh, našeho pana, eh, na kterou náš pan předseda přikyvoval sice. Mm, šlo o tu plnou, úplnou harmonizaci a já si nemyslím, eh, že mm, by někdo byl nadšený, že by zrovna náš předseda byl nadšený, když bychom chtěli právo case law, tedy ehm, Velké Británie, chtěli harmonizovat s Eh, touto směrnicí a vůbec eh, s těmito předpisy. Já si myslím, že k tomu se dostaneme později. Jedna věc je jasná. Eh, v této analýze dopadů, kterou máme před sebou, Eh, jsou pojmenovány problémy. Podle mého názoru jasně ukazuje, že analýza komise eh, v podstatě je v pořádku, protože lépe se to v danou dobu udělat nedalo. A když by někdo chtěl říkat, že se tady na něco zapomnělo, že se nepřihlíželo k něčemu, co existuje, výsledky vědy a tak dále, tak by to bylo něco jiného, ale to se prostě nestalo. Takže eh, od komise nemůžeme požadovat více, nežli to, co vlastně v současném stavu vědy a techniky je vůbec k dispozici. Takže podle mého názoru eh, je jasné, že transakční náklady v přeshraničních eh, transakcích jsou samozřejmě vyšší nežli eh, v rámci transakcí v rámci jednoho státu. Víte, že spotřebitelé jsou málo kdy schopni vůbec kvůli dvěma stům eur například spustit přeshraniční spor, přeshraniční řízení, protože je to prostě příliš drahé. A tady jsme na dobré cestě, pokud chceme prosadit eh, větší možnosti pro spotřebitele, proces, zejména v procesuální oblasti, ehm, například small claims a mm, podobné věci bych chtěl připomenout. Transakční náklady ale nejsou jediným důvodem toho, proč eh, podniky mají problém s přeshraničními transakcemi. Není to jediný problém, ale je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Eh, hospodářské jednání eh, má také svou určitou psychologii. Eh, již nabídka, eh, že mohu používat jednotnou právní úpravu, tak to už samo v sobě obsahuje určitou pravděpodobnost úspěchu. Mm, otázka nezní, zdali spotřebitelé nakupují více v zahraničí, eh, budou nakupovat více v zahraničí, eh, ale spíše jestli podniky budou více nakupovat v zahraničí, pokud budou mít tu možnost. Každý si to může vyzkoušet sám. Běžte online na internet a zkuste pod cizím jménem eh, si nakoupit něco v našich nových členských státech. A většinou uvidíte, že to prostě vlastně ani není možné. Jestliže máme vnitř, jednotný vnitřní trh, a chceme ten vnitřní trh otvírat, eh, tak jde o to, aby na jednotném vnitřním trhu všude byla nabídka a dalo se nakupovat všude, aby spotřebitelé všude měli možnost nakupovat. O to jde. A až teprve, když bude tato možnost, vůbec ty nákupy provádět, tak se začneme bavit o tom, za jakých podmínek, za jakých podmínek potom odstoupit od kupní smlouvy, jak uplatnit nárok na náhradu škody a tak dále. Nejdřív musíme udělat první krok a pak až ty další. A tím prvním krokem, myslím, eh, k tomu prvnímu kroku nám napomůže tato eh, dopadová analýza. Když se nám podaří snížit transakční náklady, je to jedna naděje, eh, jeden krok ke zlepšení situace na jednotném vnitřním trhu. O to jde a e, já si myslím, že máme potom v budoucnosti dost času diskutovat o dalších krocích. Děkuji. E, ještě když dovolíte, abych jednu věc e, zdůraznila. Já jsem nemluvila o úplné harmonizaci, já jsem mluvila pouze o harmonizaci jako takové, ano? Tak já jsem myslela, že se o tom ještě zmíníme v závěrečných poznámkách. Já jsem Eh, zapomněl přivítat pana Bellingera, který je zpravodajem za výbor Jury. Takže možná se vyslechneme nejprve kolegy poslance a potom teprve pan Bellingera. Takže pan Kreutzmann jako první. Dank. Děkuji. Harmonizace je vždycky dobrá věc Eh, ale ďábel se skrývá v detailu, jak se říká, takže eh, jde o to, na jaké úrovni budeme harmonizovat. Na nejvyšší úrovni, na střední úrovni, tam, jo, tady už to začíná. Právě u věcí, které se týkají spotřebitele. V Německu je vysoká úroveň harmonizace, když ji poklesneme, eh, když ji ponížíme, tak se okamžitě začnou různé strany hlásit o slovo. Pan kolega Majer upozorňoval na case law a na druhé straně římské právo. Po pokud bychom toto měli harmonizovat. Čili společná evropská právní úprava prodeje, to je, e, skrývá, obsahuje velkou šanci, pokud se podaří ji prosadit natrvalo. Určitě to bude příspěvek k tomu, o čem mluvila kolegyně Gebhardt, k vyšší harmonizaci. To není nic samoučelného, my prostě chceme mít úplný jednotný trh, kterého se budeme moci zúčastnit, který bude pro spotřebitele e, výhodný, kde budou nízké nízké transakční náklady a to všechno vyústí v posílení důvěry. Um, ale záleží na té důvěře, jestli to budou občané využívat, anebo si raději řeknou, uh, radši si ten telefon koupím doma, abych potom mohl uplatnit záruku. Já budu stručný. Eh, k té dopadové analýze um, ukazuje to, že komise pracovala čistě, to je velmi důležité, protože o tom jsme často diskutovali. Eh, upozorňovali jsme na různé, různá slabá místa. Samozřejmě kvantifikovat se nedá všechno, eh, zrovna transakční náklady. Eh, paní Gebhardt, máte pravdu, pokud přínos bude žádná celá nula něco, tak bychom se do toho neměli ani pouštět, ale já si myslím, že za pokus to stojí. Já vím, že v Německu jsou velké výzvy, výhrady na všech možných eh, stranách, ale přesto si myslím, eh, nikdo eh, ne, nebude nucený toto také používat, ale určitě za pokus to stojí. A závěrem chci jenom říci, že vnitřní trh by tím mohl být posílen, mohlo by to prospět spotřebitelům a pokud se nedá eh, ta výhoda vyčíslit eh, eh, v eurech, tak přesto ehm, si myslím, že stojí za to se do té práce pustit a vyzkoušet to, protože a když se na to podíváme, ehm, říkali jsme si nejdřív, že to bude pár stránek, které ten problém vyřeší, ale ehm, ono to samozřejmě eh, bude rozsáhlejší eh, práce, se kterou se musíme vyrovnat. Eh, máte pravdu, paní Gebhardt, mm, musíme, ono je těžké vzdát se něčeho, co známe a sáhnout k něčemu novému. Na jedné straně tady mluvíme o spotřebitelích, ale důležité to bude i pro podniky, ale uvidíme, mm, jak to dopadne a rozhodně stojí za to pustit se do této práce. We, we are running over time, so... Tak přetahujeme, prosím kolegy, aby byly relativně struční. Toto je opravdu začátek diskuse, nikoli její konec. Paní Rüle. Já chci poděkovat službám parlamentu a rozhodně bych žádala komisi, aby vyvodila závěry e, v v tom smyslu, že by měla být opatrnější s, s těmito údaji. E, my často vidíme e, dopadové analýzy kde se, nebo studie, kde se slibuje modré z nebe a nejsou vůbec reprezentativní. E, je důležité využívat reprezentativní statistiky, reprezentativní údaje. Pokud chceme pracovat seriózně, tak opravdu nesmíme vzbuzovat falešná očekávání. Takže to je jeden z mých apelů, tedy pracovat seriózněji, s těmi dopadovými studiemi, eh, pokud jde zejména o úsporu nákladů. Pokud jde o obecnou rozpravu, ta zatím je v začátcích. Jsme i nadále velice skeptičtí, pane Krojcmane. Jsme skeptičtí k tomu, zdali tento dobrovolný režim něco přinese a přáli bychom si, aby komise nejprve vyčkala, eh, co přinese směrnice o právech spotřebitelů, nežli učiní další kroky. Děkuji. Mr. Bellinger, perhaps you could give us Pan Berlinger by možná pos, mohl poskytnout eh, informace o pohledu výboru pro právní záležitosti. <coughs> Molte grazie per avermi concesso il privilegio di parlare qui. Děkuji vám že eh, za toto privilegium moci k vám promluvit. Eh, jsem tím velmi potěšen. A chci říct jenom jednu věc. Ve výboru pro právní záležitosti kolega Aleny a já jsme včera předložili naši, náš návrh zprávy k, této, k tomuto tématu. Mm, koleg, byl to kolega Líne a já jsme předkládali tu zprávu. Tato zpráva se e, tedy vychází z návrhu komise, z analýzy dopadů a my jsme eh, podali celou řadu pozměňovacích návrhů a eh, text komise na základě naší zprávy by měl být pozměněn, protože my jsme přesvědčeni o tom, že ta zpráva obsahuje celou řadu nedostatků. My ale vlastně jsme se vydali cestou, že tady navrhujeme dobrovolný režim. Harmonizaci už jsme si zvolili v podobě směrnice o právech spotřebitele, ale to nestačí. Je to minimální e, harmonizace. Ale ochrana práv spotřebitele v přeshraničních transakcích ta skoro neexistuje. Ta ochrana je opravdu velmi nízká a Eh, nevytváříme podmínky pro intenzivní přístup eh, různým účastníkům na různé trhy. Takže eh, zásadní mm, platí tady jediné právo. Právo nízké ceny, ale my bychom se měli snažit o nízké ceny, vysokou kvalitu a vysokou úroveň ochrany. My se tady snažíme zastavit něco, co nemá žádný eh, rozvojový potenciál. Čili eh, my tady musíme propojit eh, práci našich dvou výborů, abychom nepracovali paralelně na stejných věcech. Takže my se velice zajímáme o to, co dělá váš výbor, ale musíme být v těsném kontaktu a postupovat koordinovaně, protože jedině tak můžeme vypracovat takové pozměňovací návrhy, které povedou k tomu, že eh, nakonec budeme mít vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Ne tak, jak eh, to vypadá podle dopadové analýzy. Sorry, tak musíme teď ukončit. Omlouvám se, pane Štenmajere, že jsme vám nemohli dát eh, slovo. Budeme s velkým zájmem se těšit na zprávu našich spoluspravodajů. Pan Bellinger, já bych ještě je dodal jenom stručně. Le modifiche questa che abbiamo Největší změna je tato. Rozsah působnosti. Jsme e, e, omezili na smlouvy online a smlouvy přeshraniční. A e, toto nadefinovat a prověřit to po pěti letech, to povede k mechanismu, který nám umožní zjistit, v čem došlo ke zlepšení. Ano, to je velmi důležitá změna. Upřímně myslím, že eh, samozřejmě tato zásadní změna také bude vyžadovat ještě další analýzu, protože to mění celý základ eh, té práce, protože výpočet transakčních nákladů, pokud to bude týkat jenom online transakcí, tak to bude pochopitelně odlišné. A největší problém u mě je z hlediska procedurálního v tom, že na rozdíl od posu, eh, vodítek pro posuzování dopadu komise, tento text neobsahuje scénář, jak by se to vyvíjelo bez jakýchkoliv dalších kroků. To znamená, že komise od samého počátku pominula možnost, že se nebude dělat nic. A eh, určitě je tady zajímavá myšlenka, že eh, by se to také mělo analyzovat tato možnost. Za druhé, mám pocit, že záleží na tom, kolik lidí eh, tu možnost eh, vlastně přejme za svou, kolik lidí se eh, toho využije. A pak teprve lze posuzovat ty úspory nákladů. A třetí věc, pokud jde o metodiku, není vůbec jasné, zda je jasně uveden relativní význam nedostatku harmonizace smluvních podmínek oproti řadě dalších záležitostí, eh, které vstupují do přeshraničních transakcí. A jak asi se všichni shodnou, ty údaje, které jsou k dispozici, jsou velmi spekulativní. To všechno, eh, myslím, jsou důležité věci, budeme o nich podrobně eh, diskutovat. Eh, pan Standemeyer už prezentoval posouzení dopadu, ale čas mm, uběhl. Eh, já jsem si jist, že naši zpravodajové eh, se budou ubírat tím směrem na podporu vnitřního trhu. Paní Gebhardt určitě správně poukázala i na práci Center for European Policy Studies, kde se hovoří o tom, že harmonizace práva v některých oblastech je značným přínosem pro hospodářskou činnost. My jsme už hovořili o zprávech spotřebitelů, to se už provádí a myslím si, že to je základ, z něhož bychom měli posuzovat, zda potřebujeme ještě něco dalšího. A mimochodem tady byla celá, celkem jasná alternativa mít modelové smlouvy pro online transakce. A možná by bychom se měli zabývat otázkou těchto modelových nebo vzorových smluv a souvisejících nákladů. To je přece také jasná alternativa k myšlence společné evropské právní úpravy online transakcí, protože ta vzorová smlouva by se zaměřovala právě jenom na ty online transakce, ale to e, jsou jenom mé komentáře, ani jako stínového zpravodaje, ale jako předsedy Doufám, že naši zpravodavé to třeba zohlední. Takže děkuji paní Belan a jejímu týmu, děkuji panu Stedenmajerovi za to, že trpělivě naslouchal eh, našim názorům. Děkuji panu Berlingerovi, budeme se těšit na vaši zprávu a těším, že se tady sejdeme ještě odpoledne ve tři hodiny. Děkuji vám.